Pokud máte nějaké námitky vůči zápisu, tak nám dejte vědět do konce zasedání, prosím. Teď se dostáváme k bodu 3 pořadu jednání. Sdělení předsedkyně. Ráda bych zde byla přivítala kolegy z Chorvatska a opět bez mikrofonu. Fráňo Matušek, máme tady jednoho pána. Vítáme vás, dobrodošli. Vítejte u nás. Tak, jsme rádi, že tu jste, ovšem nemáme tlumočení do chorvačtiny. A víme, kolego, že vy mluvíte dobře německy a anglicky, tím pádem si dobře poradíte i bez tlumočníků. Tlumočení je dnes do všech oficiálních jazyků, kromě eh, estonštiny, lotyštiny, litevštiny, malčtiny a švédštiny. Zítra v 9 hodin dopoledne budeme diskutovat o zprávě pana Skorie o dobrovolnických službách přeshraničních a budeme o ní hlasovat, takže prosím přijďte všichni včas, abychom v 9 hodin opravdu mohli začít a nezapomeňte si hlasovací kartičky. A hned po hlasování bude slyšení o e, kultuře a kreativním průmyslu. Takže to byla má sdělení, bod číslo 3. A teď jsme u bodu číslo 4 na pořadu jednání Zpráva paní Silvie Kosty, ochrana dětí v digitálním prostředí. Měli jsme s tímto na začátku pár obtíží, protože jiný výbor podle článku 50 chtěl s námi spolupracovat, ale toho jsme se naštěstí ubránili. Eh, já dám teď slovo paní Kosta, aby nás uvedla do této problematiky a do své zprávy. Silvie, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Přeji všem kolegům hezké odpoledne. Všichni asi víte, že když hovoříme o dětech v digitálním prostředí, o nezletilých v digitálním prostředí, tak když máme být struční při takové diskusi, je to poměrně obtížné a proto se omlouvám, pokud si někdo bude myslet, že některá témata jsme neprobrali, neprobrali dostatečně, ale snad je tam později dodáme v rámci příspěvků jednotlivých kolegů. Budeme se snažit držet se toho nejdůležitějšího. Chci poděkovat sekretariátu a komisi za velice užitečnou spolupráci a ráda bych teď sdělila několik úvodních poznámek. Všichni víme, že internet je fenomén, který doprovází mladé lidi v Evropě skoro i víc než jejich rodiče nebo jejich přátelé. Mladí lidé podle nedávného výzkumu tráví až 40 hodin u televize, dvě hodiny denně na počítači a Počítače eh, začínají používat ve stále nižším věku. Často je to tak, že děti neumí číst, ale na internetu už se orientují, což je dosti zajímavé, je to něco, z čeho by se měly poučit hlavně evropské školy. Internet děti používají k eh, dělání domácích úkolů, k sledování videa, stahování hudby, výměny v souboru po sítích P2P, k návštěvě eh, chatroomů, různých četovacích místností a virtuálního světa obecně. Je poměrně zajímavé eh, že tento výzkum, podporovaný iniciativou pro bezpečný internet, hovoří už o dětech eh, eh, ve stáří 9 let. zároveň eh, sděluje určité obavy, které děti mývají z internetu. Některé děti říkají, že jsou vystavovány šikaně na internetu nebo různé, různým formám sexuálního zneužívání. Zmiňují se ve studii rovněž různé problémy, jako například ztrácení kontaktu se skutečností. Dovolte mi k tomu podotknout to, že otázka nezletilých a ochrany lidské důstojnosti v digitálním světě už bylo předmětem doporučení parlamentu a rady už v roce 2006. Komise dostala za úkol provedení procesu konzultací v této věci. Tento proces byl dokončen a na základě něj právě teď vypracováváme tuto zprávu. V jednotlivých členských státech vidíme různé situace. V některých zemích existuje určitá samoregulace, nebo dohody, které jsou uzavřeny s poskytovateli internetových služeb, tedy mezi poskytovateli internetových služeb a vládami. Nicméně stále nemáme dostatek záruk pro mladistvé, pro nezletilé a v některých členských státech je nedostatek koordinace a odpovědných míst, pokud jde o monitoring a kontrolu a prosazování pozitivních iniciativ v této oblasti. V posledních šesti měsících došlo v Evropě k důležitému vývoji. Eh, mám zde na mysli zejména směrnici proti eh, online pedofilii z roku 2011. Rovněž mluvím o nedávném návrhu nařízení, který vypracovala komisařka Redingová, pokud jde o ochranu osobních údajů a e, kde je kapitola, která se výlo, výlo, vyloženě týká nezletilých osob. Komise sama ohlásila komuniké, které zpřístupní v několika příštích týdnech nebo měsících ve věci lepšího využívání internetu pro mladistvé. Chci rovněž zmínit zprávu pana Kavadaze o audiovizuálních online médiích, která se rovněž částečně zabývá tímto tématem. Chtěla bych zmínit také koalici, koalici ICT, což je něco, co bylo vytvořeno na základě iniciativy paní Cruz se 25 společnostmi, ne pouze evropskými, ale i americkými společnostmi, které v Evropě působí. Společně byla vypracován, bylo vypracováno pět kritérií, která se týkají užívání sítě ze strany mladých lidí. Jsou to kritéria, která mají jakýmsi způsobem řídit nebo napomáhat užívání internetu mladými lidmi. V různé evropské legislativě vidíme odkazy na využívání, na užívání internetu mladistvými osobami. Hovoří se například o webovém vysílání televizí. Ovšem toto je oblast, kde nám opět chybí eh, komplexní regulace. Nicméně za určité iniciativy už zde začínáme vnímat. Na základě nejnovějšího komuniké komise, pokud jde o jejich plán pro užívání internetu mladistvými, to je od eh, od komisařky Malströmové, kde se začíná objevovat takový komplexnější přístup. Je to navazující na článek 3 eh, Charty lidských práv a na Lisabonskou smlouvu. Jde eh, stručně řečeno o to, že právě práva mladistvých budou v centru celého konání v této věci. A právě v této oblasti se těším na další spolupráci s kolegy. Rádi bychom viděli vznik jakéhosi rámcového nařízení, které by bylo jakýmsi horizontálním opatřením zabývajícím se ochranou eh, nezletilých v digitálním světě. V posledních několika měsících jsem hovořila s národními asociacemi, s asociacemi rodičů na ochranu mladistvých, eh, spolupracovala jsem také s mladými lidmi, kteří pracují v této sféře, s producenty eh, televizních programů pro děti. Mluvila jsem s výrobci počítačových her a videoher, a všimla jsem si, že i tito aktéři jsou velmi zainteresováni na tomto tématu. Chtějí dosáhnout bezpečnějšího internetu. Iniciativa pro bezpečnější internet je nejrozšířenější sítí tohoto typu, která existuje je velmi reprezentativní pro jednotlivé sektory a až do roku 2013 je, bude tato koordinovaná snaha pokračovat. Doufám, že ve víceletém eh, výhledu propojování Evropy se toto téma nestratí. Doufám, že i nadále se budeme zaměřovat na téma mladistvých. Dovolte mi zdůraznit tři aspekty týkající se nezletilých v digitální sféře. Jde o rozlišení přístupu, protože svým způsobem je přístup na internet právo, které děti mají. A rovněž eh, zde máme další práva zranitelných skupin lidí a skupin obyvatelstva, které nemají dobrý přístup například k vzdělávacím nástrojům. Nicméně eh, tento princip přístup pro všechny chceme oddělit od toho legál a od toho právního aspektu obsahového. Máme zde pak také ochranu soukromí, ochranu osobních údajů a poslední eh, otázka je ta otázka právě kontinuity tohoto programu. Takže to je několik prvotních myšlenek, pokud jde o tento program jako celek. Samozřejmě přístupy lze k tomuto tématu zaujmout různé. otázkám školení. To je něco, co zmiňuje mnoho aktérů v této sféře. Zmiňují, že je potřeba vytvořit velice silnou alianci pro vzdělávání, kde budou zastoupeni různí aktéři, jako jsou učitelé, rodiče a další, kteří musí spolupracovat s operátory a provozovateli internetových sítí tak, abychom měli Eh, dostatečně zajištěnou kvalitu produktů, které jsou nabízeny nezletilým a aby docházelo k jejich náležité ochraně a aby docházelo k monitoringu vysílacího sektoru v této věci. Eh, poté zde máme ten aspekt digitálního občanství. Dovolte mi zmínit jeden příklad. Eh, ten byl, uveden, ten byl zmíněn v Bratislavě. Eh, jednalo se o ochranu dat v Evropě. Zmínilo se, že dochází k velice vážným fenoménům mezi mladými lidmi. Například, že jsou tito vystavováni šikaně a nebo že na internetu dochází k distribu, distribuci určitých forem zobrazujících šikanu, například postižených dětí nesmíme zapomínat, že zde nemluvíme nutně o zločinech, ale mluvíme zde o jednoznačně o nelegálním chování. Jsou to aktivity páchané na nezletilých, což musí znamenat, že se nám všude rozdrnčí poplašné signály a musí to znamenat, že proběhne úprava nástrojů, které máme, abychom nezletilé před takovouto formou útoku ochránili. Nebo například můžeme používat takzvaný mentoring. S tím máme velmi dobré zkušenosti. A nakonec, a to už se dostávám k poslednímu bodu, který chci zmínit, bude potřeba přijmout celou řadu různých opatření. Já teď nebudu zmiňovat tu e, směrnici proti pedofilii, to je iniciativa, která již probíhá jinde, ale dovolte mi zmínit sektor nelegálního obsahu. Když například se objeví varování, že se objevil nelegální obsah, tak je potřeba mít nějakou základnu pro naši další činnost z hlediska legislativního. Je potřeba, aby proběhla určitá aktivita a předešlu tedy, že práce paní Redingové zatím parlamentem nebyla schválena, ale říká se tam, že do 24 hodin má proběhnout stažení takovéhoto nelegálního obsahu. To je ten princip stahování obsahu, tedy respektive stahování ve smyslu vymazání obsahu z internetu, který vstoupí v platnost, pakliže se objeví požadavek například ze strany rodičů v tomto smyslu. A budou platit eh, standardy. INOP. Ty už konec konců k dispozici jsou. Samozřejmě existuje nutnost i informovat například učitele nebo i konec konců mladistvé samotné o jejich právech, tak aby tato práva mohla být řádně dodržována a uplatňována. Eh, některé členské státy zatím nepřijaly Lanzarotskou úmluvu o ochraně dětí před zneužíváním a vykořisťováním. A například v tom seznamu eh, trestných činů nebo, nebo přestupků, řekněme, online bylo zavedeno i navazování eh, různých uších vztahů v oblasti právních nástrojů tady máme velmi širokou paletu k dispozici, ovšem stále je zde dosti šedých oblastí. Na jednu stranu zde máme nelegální obsah, ale na druhou stranu zde máme i obsah škodlivý, což je velice nepříjemné Ovšem je to něco, co nelze moc řešit legislativně, lze to řešit spíše cílenými programy a jak, jaksi pozitivní aktivitou. Musíme zajistit, aby pokračoval dialog na evropské úrovni, abychom harmonizovali podmínky pro mladistvé v digitálním světě. Zejména je potřeba navázat na činnosti, které již byly odvedeny v této věci. Máme zde rámcovou dohodu, nebo řekněme jakousi rámcovou předběžnou dohodu, kterou lze použít jako východisko pro tuto naši činnost. A to tak, abychom mohli podporovat evropské digitální občanství a abychom mohli správně chápat a využívat všechny příležitosti, které nám přístup do online světa nabízí a které může nabízet a poskytnout mladým lidem, zejména těm, kteří žijí v odlehlých izolovaných oblastech. Internet je konec konců nástroj vzdělávání a demokratizace, je proto potřeba, aby i tito lidé, tito mladí lidé měli tyto dovednosti a mohli je zlepšovat. Je to důležité pro budoucnost Evropy. Je v tomto procesu nutné zangažovat veškeré místní úřady a samozprávy, je nutné i celkově transparentní proces. Na závěr, paní předsedkyně, mi dovolte říci jednu věc. Myslím si, že se jedná o velkou příležitost. Samozřejmě aspekt rizika tu je, ale je to velká příležitost pro ochranu zranitelných skupin. Je důležité, abychom na tyto skupiny obyvatelstva nezapomínali. Do budoucna to pro nás bude výzva, ale je to způsob, jak přenášet naše hodnoty a dovednosti z dospělých na mladé. Děkuji. Děkuji. Nejprve paní Klaken. Děkuji, zejména děkuji paní zpravodajce za její skvělou práci v této velice důležité oblasti. Jsem velice rád, že náš výbor eh, přijal toto téma za svou práci, skýtá nám mnoha eh, příležitostí Eh, zejména eh, pro mladou generaci je velice důležité, aby členské státy zakročily v oblasti eh, ochrany dětí. Zpráva se týká mnoha témat, ale já bych se zejména soustředila na odstavce, které se týkají mediální výchovy. Není jen důležité, aby mladiství lépe chápali nebezpečí, kterým čelí, ale také, aby pochopili, že sami mají odpovědnost a stejně tak jejich rodiče mají odpovědnost. V dnešní rodině eh, většina, teda v dnešní době většina eh, rodin říká dětem, aby se nebavili na ulici s cizími lidmi, ale eh, na počítači to mohou klidně dělat ve své, ve své ložnici. A tato zpráva tedy zdůrazňuje a upozorňuje na nebezpečí, kterými dnešní děti čelí. Internet nezná žádných hranic a e, členské státy musí nadále spolupracovat v této oblasti. A e, jsem ráda, že zpravodajka vyzývá členské státy, aby zrychlili tempo v práci na tomto tématu. Měli bychom také zdůraznit dobrou práci e, organizací občanských společností, zejména Internet Watch Foundation, to je IVF, což je e, britská hotline, horká linka, e, kde je možné kontaktovat, e, když se někde objeví ve Spojeném království na internetu nějaké video, například se sexuálním obsahem potom vláda nebo tato organizace uvědomí poskytovatele služeb a ten podnikne příslušné kroky. Podobný systém by měl existovat ve všech členských státech pro ochranu dětí online. Nejde tu jen o mnoho nebezpečí, které, eh, které existují na internetu, ale také bychom měli podporovat děti v tom, aby si uvědomili příležitosti, které jim eh, internet skýtá. Děkuji. Thank you very much. Next. Děkuji. Dalším řečníkem je paní eh, Nevedělová. Děkuji vám pěkně. Já bych chtěla prvom radě pogratulovat. Děkuji. Chtěla bych pogratulovat naší zpravodajce za velice dobrý přístup k této problematice. Víme, že to je složité a moc se mi líbí, eh, jak bylo uvedeno ve zprávě, že je potřeba hlavně podporovat vzdělávání v této oblasti a to zaměřené na děti i na rodiče. Dětem to mm, dokážeme vysvětlit, ale největší problém je s většími dětmi a 60% zhruba šestiletých dětí už je na internetu každý den a mají k, ním, k němu přístup volně a děti klidně nechají rodiče na internetu si hrát, aniž by si uvědomovali všechny negativní dopady, které to má. Takže jsem ráda, že se zaměřujeme na výchovu a na rodiče, aby nezavírali oči před touto problematikou a také se vlastně vracíme jako obvykle k tomu samému, když se hovoří o internetu, tedy kde je ta hra, pomyslná hranice mezi svobodou a bezpečností. A důležitá je právě spolupráce členských zemí v této oblasti, abychom dokázali tento problém vyřešit, protože svoboda na internetu je velmi důležitá, ale pokud se nezasahuje do bezpečnosti a integrity člověka a uživatele internetu, takže to je velmi důležité. Děkuji. Děkuji. Dále to máme eh, paní kolegyni Zver. Děkuji, rád bych poděkoval paní zpravodajce za eh, dobrou eh, práci a pogratuloval jí. Je pravda, že náš výbor je, projednává toto důležité téma. Musím tu pojednávat musím tu poukázat na určité problémy, které souvisí s internetem. E, my žijeme v historické e, éře, e, která v podstatě ztrácí staré životní vzorce, ty už neplatí, to, co se, učební postupy se mění, děti jsou suverénní v digitálním světě už v, ve velice útlém věku, ve třech letech a podobně a děti vlastně dobily tento digitální svět. A je velice důležité, abychom my, e, jakožto dospělí, e, vytvořili e, dobrý vztah abychom i e, my e, mohli přenést e, tyto skutečnosti do světa škol. Školy ztrácejí monopol na předávání vědomostí a stejně tak i předávání hodnot mladým lidem. Při neformálním učení už teď hraje internet velice důležitou roli. Musíme tedy najít odpovídající synergii Eh, mezi digitálním světem a učebními osnovami. Eh, nesmíme eh, na nebez... musíme, musíme neustále poukazovat na nebezpečí internetu. Děkuji, paní kolegyně. Paní kolegyně Pital? Kammerwert. Děkuji. Já ze svých zkušeností z Německa vím, jak je těžké přednést eh, smysluplný návrh eh, v oblasti mediální ochrany dětí. My jsme už dva roky se snažili v Německu takový návrh eh, předložit a byl vždycky nemilosrdně zamítnut, zejména také proto, že narážel na pravidla analogového světa, která se, je těžko, která se těžko přenášejí do digitálního světa to, co bylo podniknuto pro eh, ochranu eh, dětí před televizí, eh, například se samozřejmě týká analogového světa. A e, já můžu na základě e, analogového světa e, můžu říct, že například můžu ovlivnit, co poběží od 10. hodiny v televizi, co je přístupné od 16 let, ale v internetu to neplatí. Tam je ta volnost ještě mnohem širší a dotýká se všech oblastí. A proto si myslím, že jde o velice důležité téma a také o téma, které se nedostatečně často zdůrazňují. E, jak my e, dětem a mladistvím e, i dospělým dáme šanci využívat internet, tak zároveň musíme umožnit vidět rizika a samostatně odpovědně s ním nakládat. Takže taková směrnice, kterou eh, teď eh, před, před, před námi leží na stole na datovou ochranu, tak ta už teď hraje velice zásadní roli, zejména pokud jde o styky prostřednictvím sociálních eh, sítí. Tam jsou mladiství velice ohrožení, protože jejich data, která tam umistují, jim můžou ublížit, aniž by, to, aniž by to mladiství vůbec věděli. Je to tedy velice důležitá oblast ale eh, mám určitý problém s rámcovou směrnicí, která se snaží eh, nastavit nějakou společnou evropskou laťku. Eh, víme, že v Evropě máme velice rozdílné systémy a, veli- a země s rozdílnými měřítky když eh, stanovíme jednotný, eh, jednotnou věkovou eh, hranici, tak například ve, ve Spojeném království je to 14 let, v Německu 16 let a ve Francii 18 let. To jsou velice rozdílné věkové hranice. Co tedy dělat s těmito, s těmito rozdíly? Portugalsku je to ještě úplně jinak, takže myslím si, že to je problém. Tady bychom měli dospět na nějaké na nějakou společnou rozumnou e, úroveň, e, se kterou by se většina Evropy dokázala smířit. Ale e, my bychom tady tedy měli provádět tato určitá omezení. Já si myslím, že to je tedy velice obtížné. My máme v Německu poměrně dobré zkušenosti s tímto systémem, pokud jde o tu samokontrolu. To eh, existuje v oblasti počítačových her, ale tam eh, zase zjišťujeme, že v jiných evropských státech se klade na počítačové hry zcela jiný důraz eh, než v Německu. Musíme se tedy o to snažit, přestože je to e, těžké. Potom e, právní postupy, to je taky poměrně zásadní oblast. E, my jsme to už viděli, když jsme diskutovali o dětské pornografii. Tady by snad bylo možné zavést určitou kontrolu komunikačních kanálů na internetu a vyhledávání a mazání blokování nelegálního obsahu. K tomu jsou zapotřebí eh, právní postupy. My musíme neustále eh, dávat pozor na to, aby tato fundamentální zásadní práva nebyla eh, porušována. Pokud jde o nás všechny, tak samozřejmě, abychom měli nějakou úplnou kontrolu, tak musíme najít tu správnou míru toho, co je nebo není příliš obtížné. Eh, já si myslím, že i eh, internetoví poskytovatelé by měli nést určitou eh, odpovědnost za obsah. Protože ti musí o tom nelegálním obsahu vědět a tedy nesou díl odpovědnosti. A je na nich, aby ten obsah byl smazán. My bychom tedy neměli monitorovat neustále všechno, co poskytovatele e, nabízejí. Je tedy důležité správně to vyvážit a najít tu správnou e, míru mezi e, komunikačními základními pravidlami, pravidly na jedné straně a mezi ochranou dětí na straně druhé. Myslím si, že tato zpráva se o to poměrně dobře pokusila a na různých úrovních, na kterých tu jednáme, tedy e, to je směrnice o e, ochraně dat, potom e, justiční otázky, které s tím souvisejí, tak to, ty souvisí s tím, jak teda nastavíme tu ochranu dětí. Děkuji. Vypadá to, že tady řešíme kvadraturu kruhu. To je <laughs> strašlivé. Pan Matula, prosím. Mulțumesc, doamna președintă. Câteva idei aș vrea să aduc, eh, cu câteva idei aș vrea. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, já bych se s vámi rád podělil o několik eh, myšlenek. Děkuji paní zpravodajce, gratuluji jí, protože eh, tady touto zprávou se znovu snažíme najít naprosto nutnou rovnováhu mezi právy mladistvých v digitálním světě a jejich ochranou v tomto světě. Nepochybně žijeme ve světě, který se velice rychle vyvíjí a v budoucnu se bude vyvíjet eh, ještě rychleji. Proto musím říct, že já eh, podporuji eh, myšlenku pomáhání dětí k tomu, aby se učili žít v digitálním světě. Musíme je však učit využívat internet bezpečným způsobem protože část část eh, osob, které, kteří budou, které budou učit eh, učitele a podobně, vědí o internetu méně než ti mladiství. A znepokojivé, to je, to je znepokojivé. Možná, že počítače a internet eh, se staly jakýmsi členem rodiny v naší společnosti. je to eh, někdo, kdo eh, má za úkol starat se o děti. Děti eh, tráví před počítačem tolik času. A proto bych řekl, že počítače jsou členové rodiny, kteří mohou být občas nebezpeční. Jak, řekla, jak řekl už můj kolega, tak já nesouhlasím s tím, abychom měli nějaký kontrolní e, systém, který by byl takřka e, totalit, totalitní, protože já jsem z bývalého komunistického státu a e, vím, jak vypadají totalitní trendy a všichni víme, kam to vede takovéto systémy. pomocí zpětné vazby digitální svět eh, najde řešení, kterými překoná tyto problémy. Eh, takže děkuji a ještě jednou gratuluji zpravodajce. Děkuji, pan kolega Bisky. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi promluvit trošičku o relativizaci v této věci. Před mnoha lety se zadávala podobná studie, kde se objevila zajímavá souvislost. Čím přísnější byly zákazy pro mladistvé, tím se méně dodržovaly. Protože eh, mladí lidé si vyvinou celou řadu prostředků a způsobů a metod, jak pravidla obejít. Eh, to bych nepovažoval za bezpečné, to je taková ta zdravá zvídavost. Tak to zkrátka je, kolegové. Protože dospělí se vždy hodně strachují, ale základní myšlenka je, že zákazy jsou nejméně účinné prostředky, které máme. A to například vidíme i na zkušenosti bývalé Německé demokratické republiky. Tam se taky spousta věcí neměla, ale v těch rodinách eh, kde, eh, kde se nejvíce dbalo na to, aby mladí lidé nedělali to, co nesmějí. Přesně tam ti mladí lidé to vždycky dělali. Co je tedy nejdůležitější v této věci? Důležité je, abychom vzdělávali mladé lidi k samostatnosti, aby si mladí lidé mohli sami využívat, co chtějí a aby sami byli vzdělaní, co používat smějí a nesmějí, aby si vypracovávali vlastní úsudek, aby mohli nacházet vlastní média, která budou upřednostňovat a která nebudou používat. Je zkrátka nutné, aby se mladí lidé mohli chránit sami, aby měli ty znalosti. Když se podíváme na pokroky v posledních letech, ano, samozřejmě v jednotlivých zemích dochází k pokroku, pokud tyto pokroky jsou dostačující, pokud jde tedy o mediální vzdělávání teď. To je dosti spochybnitelné protože vždycky se objeví nějaký konkrétní případ, pak se ta snaha zvýší, ale postupně tak jako upadá a celkově ten program prosazování mediálního vzdělávání moc účinný není. To je pro mě však ta rozhodující otázka, tedy ty zákazy a jestli je vůbec používat. Děkuji. Pan kolega Becker. Děkuji i já chci paní Kosta poděkovat za tuto velice zajímavou zprávu. Ten můj vstup se zmiňuje, eh, se, se vrací k těm zásadním otázkám opatření proti těmto postupům. Eh, já chci říci, že jak si nechci mluvit té zprávě jako takové, ale spíš k tomu kontextu. Ten analogový svět, ve kterém už mnoho funguje, nelze vnímat jako uzavřený prostor. Máme zde jakési podhoubí, které se připravuje pro to, čemu věda říká sexualizace dětí. Máme poznatky eh, z těch velmi eh, absolutně volně přístupných médií, eh, například ten časopis Vogue, který měl na obálce desetiletou holčičku a prezentovali ji jako osmnáctiletou. Je to otázka Prahů, v přístupech společnosti. E, pokud jsou tyto moc laxní, vede to ke zneužívání. A já bych chtěl podpořit to, že věci, které nejsou primárně zakázány, ale o kterých se školí, jsou vhodné, protože mladí lidé tím získávají zkušenosti a jisté uznání vlastně i od dospělých. Je to ve spojitosti jakéhosi celkového hodnocení eh, těchto problémů, konkrétně v tomto případě tedy sexualizace dětí. Já, jak říkám, není to poznatek této zprávy, ale chtěl jsem to spíše zmínit jako poznatek k budoucím iniciativám podobného směru tohoto parlamentu. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že téma eh, o kterém hovoříme, se netýká eh, pouze providerů, poskytovatelů služeb, ne pouze legislativy. Spíše, že to je téma, u kterého se musíme snažit angažovat všechny ty, kteří jsou kteří se starají u dětí, o, o děti, kteří jsou blízko ním, to znamená, ať už to jsou rodiče nebo, eh, nebo učitelé, protože konec konců i rodiče, eh, pokud budou vzdělaní, mohou svým dětem dát lepší obrázek o tom, jak zacházet s těmito médii. Eh, samozřejmě na televizi kouká, kouká asi každý hodně. E, nejde o to, abychom to někomu zakazovali, měli bychom se spíš e, snažit, abychom při vzdělávání učitelů a přípravě učitelů a různých školitelů, aby i tito lidé měli znalosti o těchto médiích. E, teď bude mít slovo paní Benrapatu a pak paní Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji paní zpravodajce za tuto zprávu i usnesení, je to velice zajímavé. Mnoho tady už zaznělo, nebudu to opakovat, jenom zmíním jednu věc, a to je eh, jaksi znečištění reklamou. My máme takový pocit, že na internetu je všechno zdarma, ale když se na to pořádně podíváme, je tam strašná spousta reklamy i na sociálních sítích. A myslím, že je eh, dobré v určitou chvíli, jak si toto vzít v úvahu. Děkuji. Děkuji. Děkuji a ještě jednou. Někdo z komise, paní Manson, je tady? Máte slovo, prosím. Very much, Děkuji. Komise také vítá zprávu paní Kosta. Tato zpráva velmi dobře identifikuje řadu témat, která komise považuje za stěžejní pro vytvoření lepšího internetu pro děti. My vítáme, že se věnuje pozornost rozvoji dovedností a, a digitální gramotnosti, jak ve školách, tak ve, ve spojení školy s rodiči. S tím, že je potřeba dát dětem vědomosti a, a, a zdroje pro to, aby pochopili své chování na internetu se svým vlastním zapojením. Potom snaží E, přístup ke kvalitnějšímu kontaktu, e, potřeba identifikovat e, strategie na snižování rizika. Je také třeba zlepšit přístup k obsahu prostřednictvím klasifikace a ratingu s přeshraničním přístupem, protože my chápeme ty rozdíly mezi kulturami, mezi hodnotami v jednotlivých rodinách. A také bych chtěla zdůraznit, že je velmi důležité uznat, že e, internet je také příležitostí pro děti a my nesmíme podceňovat e, tu potřebu e, identifikovat rizika a redukovat ta rizika proto, aby tedy to pro ty děti bylo méně nebezpečné. Velice děkujeme za explicitní podporu týkající se programu pro bezpečnější internet a uznání, že toto by mělo pokračovat komise eh, má návrh týkající se Connecting Europe Facility, kde se především jedná o zvyšování informovanosti, spolupráce členských zemí a eh, je to iniciativa, která by měla také vést ke zlepšování obsahu na internetu. Děkujeme. Eh, nyní paní Kosta, prosím jenom stručně, protože máme ještě nabitý program. Děkuji, paní předsedající, děkuji všem kolegům i e, komisi za reakce i za podporu mojí práce a za cené návrhy. Co se týče zatím otevřených otázek, já samozřejmě si jsem vědoma toho, že je to jaksi ožehavé téma, je, je velmi mm, jaksi mm, těžké e, dosáhnout rovnováhy. Paní Harkin i ostatní kolegové to říkali. E, je velice těžké, jak si udržet rovnováhu mezi právem dětí a mládeže na přístup k internetu a užívání internetu a současně na straně druhé e, potřebou chránit jejich psychický rozvoj. Čili každý E, musí jaksi nést svůj díl odpovědnosti a je třeba e, informovat a e, dospělé o jejich odpovědnosti ty rodiny, rodiče, učitele, zástupce institucí i všechny ostatní partnery. Je třeba si to říct si zcela jasně. My nechráníme vždy svobodu slova. zvlášť pokud by to mělo být na úkor ochrany dětí. Jestliže by to mělo vést ke zneužívání, k nezákonnému chování nebo k nezákonnému obsahu, eh, svoboda slova potom je relativní. Ale samozřejmě je to velmi citlivá otázka. Eh, je to vlastně poprvé v dějinách lidstva, kdy eh, mladí lidé mají více znalostí a dovedností než dospělí. A je těžké hovořit eh, stejným jazykem a jednat jako rovní s rovným s, s nezletilými, protože často ty hm, děti jsou jaksi počítačově gramotnější a, a mají větší znalosti a ti dospělí třeba ne, nedokáží zcela jaksi tyto relace Eh, jak si hodnotit, ať mladí lidé se mohou dostávat do velmi těžkého, do těžkých situací, eh, do situace zneužití jejich eh, dobré víry a podobně. Čili já netrpělivě čekám vaše návrhy. Já jsem už sama počítala s určitými doplňky jak jsem říkala, musela jsem tu zprávu vypracovat co nejstručnější a ta témata, která jste tady uvedli, se chystám rozvinout. Je třeba posílit jednotlivé nástroje, které dospělí mají v rukou, um, jako roli školy, um, možnosti které se dětem a mládeži otvírají. A samozřejmě chce to lepší koordinaci eh, s obsahem nedávno přijatých směrnic, jako třeba směrnice o ochraně dat. A dodala bych, že tato směrnice vlastně svým způsobem také eh, reaguje na určité požadavky protože už hned, jak jsme začali pracovat o této zprávě, eh, byli jsme si vědomi toho, že je potřeba definovat procedury a orgány, které mohou přijímat iniciativy v této oblasti. Nebudu hovořit o podrobnostech, ale je to preventivní kontrola a určitá odpovědnost, kterou nesou eh, poskytovatele eh, internetových služeb a e, samozřejmě ani nehovořím o dětské pornografii, tak asi tolik. Děkuji. E, chtěla bych vám připomenout, že e, do 10. května můžete zasílat pozměňovací návrhy e, do 12 hodin a o 19. června budeme hlasovat o této zprávě. Dostaneme se tedy k dalšímu bodu pořadu jednání, to je Eh, vzdělávání, odborná příprava a strategie Evropa 2020. Eh, eh, tedy rozšiřuje se dále strategie z roku 20, do roku 2010. Ministři školství a komise připravili společně zprávu o všeobecné situaci ve vzdělávání a odborné přípravě v celé Evropě a stanovují společné cíle. Jak všichni víme, tak jsou to eh, slova, která ne vždy budou prosazována a my můžeme pouze volat po tomto eh, prosazování, eh, jakmile jen budeme mít možnost a snažit se určit, určitým způsobem ovlivňovat radu ministrů. O tom se jednalo už v únoru a já teď předám slovo paní Mary Hannibal, aby se ještě jednou vyjádřila. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jste řekla, tak tady, tady to vše je následkem schůze Evropské skupiny. Strategie 2020 v oblasti vzdělávání je všeobecnou strategií, která vychází z předchozího pracovního programu. Zpráva eh, shrnuje opatření eh, přijatá eh, v rámci e ET 2020 a také vývoj, ke kterému došlo v období 2009 až 2011. A zároveň také navrhuje eh, prioritní oblasti pro období 2012 až 2014. Zejména zdůrazňuje spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a jak paní předsedkyně správně eh, upozornila, tak my v této oblasti nemáme kompetenci takže eh, se musíme uchylit k přesvědčování, lobování a tak dále, abychom eh, prosadili některé věci, které chceme. Co si však myslím, že má cenu udělat, protože to nastoluje problémy, nastoluje problémy a diskuzi o nich takže to určitě stojí za to. Klíčová zjištění zprávy souvisí s tím, čemu se říká smart investment, eh, inteligentní eh, investice. To tedy znamená eh, inteligentní, co nejinteligentnější vynakládání peněz. Větší úsilí je třeba vynaložit na dosažení strategii Evropa 2020, pokud jde o předčasné ukončování školní docházky. Eh, pro většinu občanů Evropské unie není realitou celoživotní vzdělávání vzhledem k tomu, eh, no, v porovnání s tím, jaké zdroje se do něho vkládání, vkládají. Eh, k dosažení nových kvalifikací je také důležitá nadnárodní mobilita. To jsou tedy základní zjištění zprávy komise pro strategii Evropa 2020. Eh, podle eh, mého názoru eh, v příštím pracovním cyklu, tedy 2012 až 2014, je nejdůležitější dosáhnout úspěšné implementace strategie Evropa 2020. Komise se zejména zmiňuje o zlepšení celoživotního vzdělávání, zlepšení odborné přípravy, Eh, podporu eh, sociální soudržnosti a aktivního občanství a rozšiřování kreativity a eh, inovace na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Jsem si jistá, že všichni zcela souhlasíme s tím, co komise navrhuje. Nicméně podle mě je důležité, abychom předložili nějaké vlastní myšlenky, protože to je naše příležitost se do toho procesu zapojit. A já tedy navrhuji e, ještě několik dalších věcí, které jsem začlenila do zprávy pro e, vaši úvahu. E, Za prvé musíme zdůraznit, že vzdělávání musí zůstat prioritou. V době ekonomické krize je velice lákavé škrtat i v této oblasti, což je ale podle mě škoda a chyba. Bylo by to v tuto chvíli naprosto eh, kontraproduktivní, tedy škrtat v oblasti školství. Musíme dál šířit poselství, že eh, vzdělávání musí zůstat eh, prioritou je také prioritou z nejširšího možného pohledu, protože eh, jedna věc, která se vždycky stává, když dojde ke škrtům, je, že roste nezaměstnanost. Pro lidi je samozřejmě těžké eh, najít práci a tomu se dá pomoci právě eh, lepším vzděláním, takže dává smysl, abychom se nadále soustředovali na vzdělávání a učinili z něj prioritní oblast. Zároveň se musíme více zaměřit na eh, rozvoj v, v prvních eh, letech života. Eh, tím se komise zabývá poměrně podrobně a zjišťuje značné rozdíly mezi členskými státy. Myslím si, že tady musíme přispět více, zejména vzhledem k tomu, kolik práce už jsme odvedli v tomto výboru, pokud je o toto téma. Eh, podle zprávy Evropské komise z roku 96 měly eh, evropské země investovat alespoň 1% HDP do eh, péče a vzdělávání dětí v nejmladším věku. Jenže v roce 2004 to bylo pouze pět zemí, které to dodržovaly, takže ještě je před námi dlouhý kus cesty. A zejména v kontextu eh, dnešního eh, nestabilního ekonomického klimatu je snadné eh, zanedbávat péči a vzdělávání nejmladších dětí. A pokud to budeme dělat, tak si zaděláváme na ještě mnohem větší problémy do budoucna. Služby pro nejmenší děti nejsou luxus, není to něco, co by bylo možné beztrestně zrušit. A rozhodnutí e, neinvestovat do této péče bude mít následky a náklady, které nejsou teď rozeznatelné, ale v budoucnu povede k nižším e, ekonomickým ziskům což zase bude zátěž na finanční stabilitu Eh, jak eh, celé EU, tak jednotlivých členských států. Investice eh, do nejmladších dětí se ukazuje se, že tato investice snižuje budoucí náklady, například tím, že snižují míru kriminality a výdaje na zdravotnictví v pozdějších letech. Proto jsem ve zprávě zdůraznila e, tuto oblast a doufám, že výbor se mnou bude souhlasit. E, třetí aspekt, který bych ráda zdůraznila, jsou jazykové dovednosti. V tomto výboru se často bavíme o mobilitě a e, všichni souhlasíme s tím, že mobilita je naprosto zásadní a my ji podporujeme a jsme pro mobilitu. Ale aby mobilita fungovala správně, musí musí lidé, kromě toho, že budou mobilní, také mít eh, jazykové dovednosti. Vím, že je to problém především Spojeného království, ale e, nejen e, lidí, kteří mají angličtinu jako mateřský jazyk. Je to problém i dalších členských států. A je důležité, abychom i nadále e, kladli důraz na multilingualismus, protože je to zásadní součást fungování Evropské unie. Musíme také diskutovat o stárnutí, o stárnutí evropské populace, zejména v souvislosti s celoživotním vzděláváním. Eh, podle našich, naše statistiky, které jsme se sbírali, jsou poměrně zajímavé a nezahrnují nikoho eh, staršího 64 let. A to v době, kdy eh, se bavíme o demografii a o aktivním stárnutí a v roce evropského aktivního stárnutí mi připadá podivné, že lidé tím to, takto rezignují na celoživotní vzdělávání, když se ocitnou v této fázi života. Já bych tedy byla ráda, kdyby e, celoživotní vzdělávání pokračovalo a bylo i nadále smysluplné pro lidi v důchodu, protože právě v důchodu lidé začínají mít čas a příležitost e, se dále věnovat celoživotnímu vzdělávání. Dále ještě úplně nekončím, ale už skoro. Eh, měli bychom se také zaměřit na eh, na vyšší a terciární vzdělávání, na studentské eh, granty a také granty pro studenty z chudých poměrů. Protože často se stává, že eh, když mladí lidé nemají prostředky, tak se zkrátka nevzdělávají na vysokých školách. A v tom eh, je Evropská unie poměrně úspěšná, eh, podporuje mladé lidi v tom, aby chodili na vysoké školy a v tom bychom měli pokračovat. Protože v době, kdy manuální práce je čím dál méně častá a je potřeba je potřeba mít určité dovednosti a uh, znalosti k práci, tak je potřeba investovat do této oblasti, do terciárního vzdělávání. A uh, nakonec uh, bych ráda navrhla, abychom se zabývali zejména předměty, jako je matematika, věda, fyzika a tak dále. A také podporovat ženy, aby studovali tyto předměty ve stejném počtu jako muži. To jsou tedy doporučení, které jsem zahrnula do své zprávy a které bych přidala k tomu, co už eh, napsala komise. Eh, je to velice obecná zpráva a doufám, že bude mít vliv na vlády členských států a jejich ministry školství. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní dám eh, slovo Marie Therese Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla velice poblahopřát Mary Honeyball za její práci. Je to velmi široké a důležité téma, ale chtěla bych zdůraznit několik bodů, které považuji za důležité, jestliže chceme dosáhnout cílů EU 2020, které jsme si stanovili. A tady zůstává spousta práce. Například malé děti, První léta v životě dítěte jsou klíčová pro jeho eh, rozvoj, poznání a psychologii a podobně. A investice do jejich vzdělávání je veliká investice do budoucna, čili služby pro nejmenší děti se hrávají významnou roli v jejich socializaci a vzdělávání především eh, u eh, sociálně slabých rodin. Takže já bych byla pro podporu předškolního vzdělávání na, vysoké, jaksi vysoce kvalitního předškolního vzdělávání vzdělávání a víme, že v některých evropských zemích tomu tak zatím není. Taky bych chtěla doplnit, že je velmi důležité pomáhat členským státům, eh, aby podporovali děti od nejmenšího dětství v kvalitním vzdělávání a i, a také v, je třeba podporovat přístup ke kultuře eh, v, po celou dobu celoživotního vzdělávání ve škole. Také je tady kladený důraz na výuku jazyků, v tom jak si plně podporuji odstavec, který uvádí o potřebě získávání jazykových dovedností. Evropa by měla, myslím, být taková aktivnější v této oblasti, protože to je cesta k mobilitě občanů. A závěrem bych chtěla pohovořit o evropských nástrojích, které lze používat ve službách vzdělávání a celoživotního vzdělávání, které je třeba rozvíjet. Různé existující a budoucí programy, eh, strukturální fondy, eh, o kterých budeme také hovořit v následujících dvou zprávách, takže to je to hlavní. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Kelly. Uh, thank you very much indeed. Uh... Děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se. Není to poprvé, kdy nám paní Hannibal představila velice komplexní přehled klíčových bodů v nějakém tématu. Je velice těžké s čímkoliv, co řekla, nesouhlasit, protože vše řekla velmi hezky a správně. Dovolte mi zaměřit se konkrétněji na dva aspekty. Jednak výuka a vzdělávání nejmladších dětí. To už jsme zdůrazňovali několikrát, nicméně takového to zdůrazňování není nikdy dost, protože zejména v dnešních úsporných dobách existují tendence přesně toto seškrtat. To znamená vzdělávání ve školkách a v jeslích. To je součást vzdělání, která je naprosto zásadní pro eh, získávání základních dovedností a pro přípravu na další vzdělávání, zejména v oblasti jazyků. Oblast jazyků zmínila Mary v souvislosti s Velkou Británií, ale to samé platí i u nás doma v Irsku. Kdybychom mohli mít nějakou iniciativu na této dané úrovni pomocí technologií, které se vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí, tak vlastně už nehovoříme o situaci, kdyby ten učitel musel mít nějaké, konkré, nějaké konkrétní znalosti v tom daném jazyce. Alespoň by šlo dát lidem do výjimku velice pozitivní zkušenosti a poskytnout jim alespoň určitou úroveň kompetencí, která povede k podnícení jejich zájmu o další vzdělávání, aniž by si to třeba vůbec uvědomovali. To je, myslím, klíčové v tomto mladém věku. Eh, je nutné, aby se děti učili, aniž by věděli, že se učí, aby se učili s lehkostí a bez námahy. To je důležité pro přemostění propasti kterou dnes vnímáme v oblasti jazykových dovedností v Irsku, ve Velké Británii a i v dalších zemích. Na druhou stranu pak zde máme seniory starší 65 let. Populace nám stárne, eh, to nikdo nespochybňuje. A pak, když má celoživotní vzdělávání něco znamenat, musí probíhat po celý život. A i zde je potřeba vypracovat určité iniciativy, jednak abychom měli dostatečná statistická data, a jednak, abychom tuto oblast vzdělávání mohli podporovat tak, aby byla pro lidi přirozená, aby byla vnímána jako součást běžného života. To znamená, aby bylo vnímáno jako běžná součást života to, že se vzděláváme až do samotného konce života. A s tím zejména souvisí výzva, eh, která vyplývá z toho, že lidé používají na stále více věcí, stále častěji internet. I tyto iniciativy by tím pádem byly prospěšné pro členské státy, kdyby tedy zejména zangažovali seniory nad 60 nebo 65 let, aby ti to zvyšovali své kompetence v této oblasti, protože to bude důležité do budoucna. Důležitých bodů je zde celá řada, ale myslím si, že bychom se třeba měli spíše zaměřit na jeden nebo dva, která budou nejcennější pro společnost i pro naše hospodářství. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Kolega Zir. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Je dobře, že EU už v druhém desetiletí pracuje na projektech tohoto typu. V rámci strategie EU 2020 chceme zbližovat systémy vzdělávání v našich zemích, a je dobré, že tato eh, strategie si stanovila mnoho cílů a priorit, pokud jde o vzdělávání mladých lidí a dětí. Můžeme mluvit například o cíli eh, toho, že chceme snížit počet dětí, které odcházejí ze škol, a o vzdělávání seniorů. Nicméně za těmito dvěma se schovává celá řada dalších cílů, které všechny je nutné plnit. Bohužel nemáme mnoho mechanismů, které nám v tom mohou pomoci. Máme možnost vyvíjet určitý tlak na členské státy, aby tyto investovaly do vzdělávání. Ovšem máme dobu krize a je nutné zohlednit i úsporná opatření, která se v jednotlivých státech používají. E, vzdělávání a vůbec oblast školství není v oblasti škrtů výjimkou. Samozřejmě my bychom chtěli, aby bylo co nejméně dotčené úspornými opatřeními, ale tomu bohužel nezabráníme. Nebo máme mechanismy jakéhosi systematického druhu. Zapomínáme občas, že e, například proces e, schvalování vzájemného uznávání odborných kvalifikací v členských státech probíhá velmi pomalu, což je ovšem důsledek rozvoje daného vzdělávacího systému. Ať už hovoříme o systému základních škol, středních škol, e, praktických škol nebo jakýchkoliv jiných. Mobilita je například další mechanismus, který představuje obrovské penzum kvality. Ale zde zas máme demografické problémy. Evropská unie se postupně stává starou společností. A bez aktivnějšího zapojení seniorů do hospodářství se zkrátka neobejdeme. Proto je tak důležitý projekt Lifelong Learning, celoživotního vzdělávání. To vidíme už v posledních několika letech. Eh, tehdy, když se tento projekt zaváděl, nikdo netušil, že brzy bude tak důležitý pro další rozvoj Evropské unie. Evropská unie teď zkrátka nemá dostatečný počet mladých lidí, kteří by eh, sami mohli zajistit hospodářský růst. Potřebujeme i seniory. Máme sice málo mladých lidí, ale Přesto jich zde pár milionů je a dost značná část z nich je bez zaměstnání a nemohou se uplatnit. Proč? No právě proto, že systém vzdělávání není adekvátní. Už po zprávě Monty eh, jsme zjistili, že je potřeba Eh, vytvářet profily kvalifikací, které společnost potřebuje. Když to neděláme, tak je to špatné jednak pro jednotlivce, kteří neseženou práci, ale jednak i pro celou společnost. Proto hovoříme nyní o těch inteligentních investicích do systému vzdělávání. I systémy vzdělávání musí být racionální. Je nutné, abychom se z této krize poučili všichni, abychom všichni pracovali efektivněji, systémy vzdělávání nevýjímajem. Momentálně nám inteligentní systémy investic do školství chybí. Eh, ne všechny prostředky, které do školství proudí, jsou využívány optimálně a tato krize může být příležitost pro jakousi racionalizaci využívání finančních prostředků v oblasti školství. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám mnohokrát. Slovo má komise. Máme tu někoho? Ano, prosím, Michael Tojč má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní Hannibal. Eh, já eh, velice podporuji eh, vaši zprávu a to, na co klade důraz. A rád bych tu objasnil její kontext. Máme tu spolupráci v mnoha oblastech a Pokoušeli jsme se o výměnu názorů, o inovaci, na podporu inovací a lepší kvalitu v celé Evropě, ale ta zvláštní situace Eh, ve které se nyní eh, Evropa eh, nachází, si vyžaduje vyšší důraz na vzdělání, abychom se, dost, abychom se dostali z krize pomocí posílení hospodářského růstu. A ta zpráva se zaměřuje také na celou tu otázku investic. A toho, jak je téma eh, investic a jejich, jak, jak je jejich nutnost eh, prostřed, jejich nutnost adekvátní a, eh, a, a musíme postupovat velice obezřetně v této oblasti, abychom tedy vyšli z krize prostřednictvím lepší zaměstnanosti. A další bod, o kterém už se tady mluvilo, ten je ten, že teď máme situaci, kdy všechny rozpočty jsou mnohem víc pod drobnohledem, než to bývalo dříve. A tím více se musíme snažit vydávat smysluplně a efektivně. To je tedy ten kontext. A e, proto tedy e, podporuji e, toto vzdělávání, to celoživotní vzdělávání, to má nyní dvojnásobný význam, jednak samo o sobě a jednak má také velice zásadní význam. Také další oblast, která má zásadní význam, e, jsou ty předčasné e, odchody ze školní docházky. E, musíme každopádně také připustit, že to máme velice dobře vyvinutý systém. Samozřejmě jsou tu určité problémy v sociální oblasti. Zpráva navrhuje eh, v letech 2012 až 2014 se eh, intenzivně zabývat eh, kvalitou všeobecného vzdělávání a také výchovy a školních osnov, aby byly naplněny ty cíle Tím tedy eh, končím. Eh, velice děkuji za podporu a ještě jednou bych chtěl zdůraznit, v jakém kontextu se tedy nacházíme. Zcela konkrétně strategie eh, Evropa 2020. Máme tu celou řadu opatření, například určité následky evropského semestru, které eh, se týkají co nejširší eh, oblasti vzdělávání i určitých eh, konkrétních témat. Bude organizováno fórum, nebo bylo organizováno fórum, na kterém se o tomto tématu také diskutovalo. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Paní Hannibal, chcete ještě něco říci na závěr? Děkuji, jenom velice rychle a jenom poděkuji panu Kelimu za jeho eh, komentáře a podporu týkající se eh, celoživotního vzdělávání nad 65 let a vzdělávání malých dětí. Domnívám se, že eh, v tomto směru něco můžeme něco udělat. Ohledně toho, co říkala komise a pan Suer taky, samozřejmě potřebujeme Eh, využívat eh, efektivněji, tedy prostředky vzdělávání. My se nedomníváme, že by nastalo nějaké masivní vynakládání prostředků, ale v návaznosti na to, co říkala komise, je potřeba pokračovat v investování do vzdělávání a do školství, protože tímto způsobem můžeme přispívat k růstu, což pomůže zase překonat krizi. A těší mě, že komise podporuje to, co jsem říkala o předčasném ukončení školy školní docházky a předškolní výchově, protože to jsou klíčové aspekty, myslím, této zprávy a doufám, že tak to bude pokračovat. A že to, se to nejenom dostane před ministry školství, ale proto jsou to opravdu klíčové otázky pro budoucí rozvoj. Nemohu se e, shodnout s panem Kelim, že bychom si mohli vybrat jedno, dvě témata, to by asi bylo e, těžké, ale e, budeme se snažit tam zahrnout e, co nejvíce věcí a ujistit se, že tento proces bude pokračovat. Děkuji vám mnohokrát. Já s takovýmito zprávami mám vždy trošičku problém. Protože e, se od nich hodně očekává a my víme, že i komise je velmi na, na velmi tenkém ledě a může vlastně jenom doporučovat. My se k těm doporučením připojujeme, my je obohacujeme o často celou řadu prvků, ale naše poznatky, o kterých se tady hádáme, jsou v podstatě jenom makulatura, protože se na konci a ve finále v členských státech vůbec neprosazují. Je to opravdu škoda. My sbíráme tolik poznatků, tolik znalostí z členských států, dáváme si s tím takovou práci a ty vlády, zastoupené ministry kultury nebo ministry školství, s tím nic nedělají. Oni mají papíry, eh, dokumenty od nás a dokumenty od konise a nereagují na ně to je jistě určitá frustrace. Já to chci jenom říct, protože když to tak bude pořád, no tak holce nikam nedostaneme. Ale e, subsidiarita, no co dodat. Ale e, když vlády budou všechno dělat sami, tak uvidíme, jak nám ten boloňský proces ve finále vlastně dopadne. Já jsem proto velmi ráda, že zde o tomto tématu diskutujeme, protože konec konců i rada může přispět e, dosti značně do této diskuse. Dobrá, děkujeme paní Hannibal. E, do 15. května 12.00 lze podávat pozměňovací návrhy. A teď se dostáváme k dalšímu bodu Eh, na pořadu jednání společná ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení ES číslo 1083 2006. Slovo má paní navrhovatelka Malika Benarapatu. Prosím. Merci, eh, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Ob, obě zprávy současně, ano, ano, rozhodně. Právě. Vážení kolegové, Mám to potěšení vás, eh, vám prezentovat dvě stanoviska. Jedno se týká společných ustanovení ohledně Evropského fondu, eh, tam je příslušný výbor REGI, a druhou ohledně Evropského sociálního fondu, kde je výbor pro zaměstnanost příslušný. Takže nejprve k výboru REGI ohledně společných ustanovení souvisejících eh, s Evropským fondem. Jak jsem říkala při první výměně názorů, návrh nařízení počítá s koncentrací financování financování na priority spojené se strategií Evropa 2020, růst, vzdělávání, zaměstnanost. A soustředění se na tuto strategii je pozitivní v tom směru, že to zahrnuje i školství, e, vzdělávání, odbornou přípravu, inkluzi, což je v našem oboru, ale je, není tam přítomná kultura. Nařízení týkající se společných ustanovení představuje obecný rámec politiky soudržnosti Evropské unie pro léta 2020 2014 až 2020. Je to velmi rozsáhlý dokument, který pokrývá aspekty, které nesouvisejí tak dalece s naším výborem, takže by nebylo mm, relevantní je příliš pozměňovat. Takže jsem se soustředila na pár pozměňovacích návrhů a na ty body, které mi připadají stěžejní. Za prvé, co se týče mládeže. Mládež není Eh, nepřítomná, je nepřímo zastoupená v příloze 4 v souvislosti eh, s tematikou eh, předčasného opuštění vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Ovšem dalo by se jít dál, jestliže bychom zahrnuli mládež do článku 87 v souvislosti se skupinami, které jsou nejvíce ohroženy a zdůraznit, že orgány organizace, které se zabývají problematikou mládeže, učinit privilegované partnery pro e, členské státy. Co se týče kultury, návrh nařízení se touto otázkou nezabývá. Článek 167 odstavec 4 smlouvy o fungování Evropské unie připomíná, že Unie musí brát v úvahu kulturní aspekty ve, své, ve svých činnostech v spojených s ostatními ustanoveními smlouvy. Samozřejmě kultura souvisí se vzděláváním a odbornými dovednostmi, přispívá k ekonomickému rozvoji díky eh, kreativním oborům, ke sociální inkluzi v rámci svých um, preventivních aktivit marginalizovaných komunit. Takže se domnívám, že kulturní projekty by mohly nalézt své místo v této oblasti a proto jsem také v tomto směru předložila pozměňovací návrhy. Co se týče e, sportu, ten představuje veliký potenciál jako nástroj sociální soudržnosti a rovnosti příležitostí, jak to ostatně připomněl kolega Fisas v předchozí zprávě. Proto by bylo dobré, aby sportovní projekty byly spolufinancované na podporu eh, boje s předčasným ukončením školní docházky a, a vyloučení a podobně. A pro validaci projektů a jejich výsledků by bylo potřeba tedy také vzít v úvahu vliv kulturního odvětví na ekonomický a sociální rozvoj a stanovit eh, ukazatele, které nebudou pouze kvantitativní. Eh, třeba něco podobného, jako eh, komise navrhla pro kreativní Evropu, ale otázka zůstává otevřena a já si se zájmem vyslechnu vaše návrhy. A nyní, co se týče Evropského sociálního fondu. Máme, tady v tomto návrhu nařízení máme jaksi více práce, je to více zacílené, e, například podpora zaměstnanosti a mobility, investice do vzdělávání a školství a celoživotního vzdělávání. A další silné téma je posílení sociální inkluze a boj s chudobou otázky spojené s mládeží, s občanství, s kulturou, s odborným vzděláváním a tělesnou výchovou, tam má své legitimní místo. Co se týče mládeže, návrh na řízení zahrnuje e, snížení počtu předčasného ukončení e, školství a přístup k předškolní výchově, kvalitní e, základní a střední školství a boj proti nezaměstnanosti mládeže. Čili nařízení jasně vlastně uvádí eh, tedy mm, tyto případy mezi těmi, které mohou být financovány v rámci tohoto fondu. A pod, projekty na podporu zapojení občanů by také měly nalézt své místo, protože je to nástroj sociální soudržnosti. Co se týče odborného vzdělávání, prioritní eh, cíle a především řemesla eh, nejsou dostatečně vzaty v úvahu, i přesto, že toto odvětví je velmi významné co do vytváření pracovních příležitostí. A co se týče kulturních projektů, Tady také o tom není ani slovo a rada pouze přitom v roce 2011 připomněla ve svých závěrech o kreativních a kulturních eh, dovednostech, že členské státy by měly zahrnout eh, kulturní a tvůrčí kompetence jako základ pro vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí eh, v, v jednotlivých zemích. Téhož roku Evropský parlament v usnesení o potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví požádal komisi, aby podpořila programy a výzkum možného partnerství mezi tvůrčím odvětvím a školstvím a vzděláváním a e, celoživotním vzděláváním, tak aby občané mohli získat eh, tvůrčí mezikulturní dovednosti eh, k zájmu usnadnění aplikace nových technik a technologií a posílení celoživotního vzdělávání, především prostřednictvím Evropského sociálního fondu v, v tomto odvětví, které prodělává velký technologický vývoj. Co se týče návrhu eh, na sociálního fondu na léta 2009 až 2014, 14, 14 až 20 eh, v podstatě o kultuře příliš nehovoří. Já mám podobná, podobné připomínky v tomto případě jako v případě Evropského eh, fondu, to předchozího bodu, je to kolektivní sporty například, to je také příležitost eh, pro rovné příležitosti a bylo by naprosto vhodné, aby třeba takové projekty pomáhaly eh, skupinám lidí, eh, které mají sociální problémy a vyloučené ze společnosti a podobně. Jednala jsem s kolegy z výboru Regi a Empl, já jsem taky tedy členkou výboru Empl, a takže mm, mm, moje pozměňovací návrhy mají šanci být zahrnuty zahrnuty do závěrečného textu. Ovšem je škoda, že výbor pro kulturu nedostal příležitost vyjádřit se k Fondu pro regionální rozvoj, kde máme také určité priority, které bychom rádi prosadili, ale kolegové v výboru registrace toho ujmou. Chtěla bych zdůraznit, že jak je důležité financování těchto fondů. A pro období 2007 až 2013 to představovalo jednu třetinu evropského rozpočtu, to znamená 345 miliard eur. A pro období 2014 a 2020 by to mělo být 367 miliard eur a já doufám, že rada se e, tento návrh nechystá snížit. Takže takové jsou moje první návrhy týkající se těchto návrhů e, nařízení a ráda si vyslechu vaše názory. Děkuji. Děkuji, e, paní Benarab Atu. Já se domnívám, že jste opravdu děla, udělala, co bylo potřeba, protože to tam všude chybí eh, v porovnání s tím, jak eh, tyto fondy byly vlastně pojednány v minulosti. Takže si myslím, že spolu s, musíme hovořit s kolegy, kteří jsou ve eh, výboru pro regionální rozvoj a pro zaměstnanost, je třeba je opravdu na to upozornit, protože my jako chudáci sami to nedokážeme. A je opravdu Eh, potřeba na to kolegy upozornit, přemluvit je, protože oni taky sami dobře vědí, že třeba bez v oblasti kulturního dědictví chybí spousta, mm, jak si, to, to chybí ve strukturálních fondech. Dobrá, ale teď má slovo uh, jiná paní kolegyně, Eva. Eh, eh, děkuji mnohokrát. Já chci velice poděkovat paní Benarabatu za obě zprávy. A myslím si, že tady se dotkla živé rány, protože pokud jde o Eh, tady, protože tady jde o něco, co v rámci Komise pro strukturální fondy opravdu chybí. Eh, my tady můžeme navrhovat programy v oblasti vědy a kultury, ale budeme neustále muset mít na paměti, že eh, všechno, co uděláme, bude nakonec pořád jenom, pořád jenom jako když házíme hrách na stěnu. Protože pouze z prostředky ze strukturních fondů můžeme něčeho dosáhnout i v oblasti kultury, e, školství a sportu. Takže e, je za, důležité, aby do, i do těchto oblastí e, tekly prostředky ze strukturálních fondů. Kdy, to už tady padlo, když jsme diskutovali o zprávě paní uh, Hannibal. Uh, Eh, každé, každý cent, každé euro, které investujeme do vzdělání, je investice do budoucnosti. Zní to tak, eh, zní to banálně, ale je to naprostá pravda. Je to prevence. Všechno, co investujeme do vzdělání nyní, nám ušetří budoucí eh, investice a stejně tak sociální zátěž. Eh, a to platí zejména v oblasti nezaměstnanosti eh, mladistvých. Eh, my bychom rádi bojovali určitými projekty proti tomuto problému, ale k tomu jsou zapotřebí inteligentní investice do struktur. Ale tu nezaměstnanost, která dosahuje mnoha procent, nemůžeme potřít na základě těch prostředků, které máme k dispozici. Takže je potřeba lépe vybudovat strukturu v zemích a e, právě to e, by měla komise ještě zvážit a by bylo možno toto prosadit prostřednictvím struk, prostředků ze strukturních fondů. E, so, Evropský sociální fond, Fond regionálního rozvoje, to jsou velice důležité stavební kameny, které by měly poskytovat podporu strukturám v těchto těžkých časech a podporu na vytváření e, projektů. Mělo by, měly by tedy být e, základem e, inteligentního vzdělávání nových mladých lidí. To jsou všechno body, které si myslím, že bychom si, kterými bychom si měli ještě dále zabývat abychom dosáhli opravdu nejrozumnějšího postupu a abychom, mě, abychom vydávali peníze dobře ze strukturních fondů. Pan, pan Palo. Já se eh, připojuji v tomto ohledu k, předchozímu, k předchozí řečnici. I já si myslím, že je důležité, aby eh, návrhy komise eh, se soustředili na priority strategie eh, Evropy 2020. Eh, gratuluji eh, paní kolegyni, která pro nás připravila tuto práci. Děkuji jí za to. Často poukazuje na to, že eh, Evropský eh, sociální fond často vykazuje určité mezery, pokud jde o finanční prostředky, zejména v oblasti eh, kreativity a sportovní politiky. Já bych, to, to by mohlo ještě dále přispět k tvorbě udržitelných pracovních míst pro mě je zdaleka nejdůležitější eh, mobilita eh, mladých lidí v, eh, v oblasti studií. Tu je potřeba usnadnit, uskutečnit, protože tady existuje příliš málo možností, které se nabízejí dnešním mladým lidem. Děkuji, Marie Therese. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že pokud chceme jaksi prosadit kulturu a sport, já jsem členkou výboru pro regionální rozvoj, tak je potřeba zasáhnout do definice tematických cílů, která, které byly definovány pro tedy tu tematickou koncentraci prostředků. Samozřejmě to jsou cíle, které musí odrážet strategii 2020 pro inteligentní, trvale udržitelný, inkluzivní rozvoj. Tyto cíle jsou detailně rozpracovány v rámci každého fondu zvlášť, čili je potřeba, aby to bylo v obecném eh, článku nařízení, který se týká tohoto tématu, ale i v dalších pozměňovacích návrzích týkající se eh, Evropského eh, eh, sociálního fondu, fondu regionálního rozvoje a proto mě mrzí, že jsme se rozhodli v výboru kultury nevy, ne, přijímat stanovisko týkající se Fondu pro e, územní rozvoj a, a pro e, FEDER, protože tam si myslím, že u těch tematických nařízení jsme mohli být přesnější. Ostatně je to patrné v té druhé zprávě, o kníž hovořila Malika, to znamená pozměňovací návrhy týkající se Evropského sociálního fondu, což je velmi důležitý nástroj, kterým Unie disponuje, aby investovala do lidského kapitálu. Týká se to vzdělávání, školství, kultury, kultury a to je stěžení pro občany, aby se zlepšila jejich zaměstnatelnost a zaměstnanost a konkurenceschopnost v Evropě. Co se nás týče, návrhy komise a návrhy jednotlivých nařízení příliš nevzaly v úvahu význam kultury, sportu a vzdělávání v sociální kohezi. A přitom když jsme odhlasovali zprávu, kterou se měla tu čest tedy připravovat v loňském roce o tvůrčích aktivitách, požádali jsme komisi, aby podpořila výzkum a partnerské programy mezi tvůrčími odvětvími a kulturou a školstvím a vzděláváním a odbornou přípravou. U této druhé zprávy je ta práce taková přesná, e, vlastně problematiku kultury vrací jaksi do jádra textu. Já samozřejmě podporuji všechny pozměňovací návrhy, které míří tímto směrem. Nicméně mám otázku, která co to je důstojná práce nebo důstojné zaměstnání? To bych ráda, jako aby někdo definoval, jak si to představujete. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ale Marie Teres, vždyť přece eh, máme zprávu na sociální fond a ERDF. Eh, e a paní navrhovatelka má stanoviska k těmto dvěma dokumentům. Co vám na tom vadí? Já měla na mysli ty dva druhé fondy, to znamená RDE a Fond pro územní spolupráci le, le FEDER étant en plus la... la... No, fond regionálního rozvoje představuje největší objem fondů, taky největší objem prostředků. Kelly. Pane Kelly, prosím. Děkuji. Musím říct, že jsem s velkou radostí vyslechl to, co říkala paní navrhovatelka. Zejména bych rád zdůraznil to, co říkala ohledně sportu. Je dobré slyšet, že lidé konečně začínají přemýšlet o roli, kterou sport může hrát v té širší dimenzi, to znamená při řešení sociálních problémů, sociální soudržnosti, a i v rámci cílu EU 2020 o snížení počtu dětí, které odcházejí předčasně ze školy, protože když se podíváme na počet těchto dětí, bylo by zajímavé e, vidět, jakým způsobem by případně sport mohl ovlivnit to, že zůstanou ve škole. Mohl by tak podporovat vlastně i všeobecné základní vzdělávání. Jsem také velice rád, že paní navrhovatelka e, hovořila o financování programu FISES, e který se eh, vyloženě, eh, který se týká zvláštního oddílu ve FR, o kterém jednala komise. Máme zde další příležitosti pro ESF a strukturální fondy, které taky mohou zahrnovat sporty a v loňském roce ho už zahrnovali. Eh, vytvářet projekty sportovní, které budou přímo cílit na řešení těchto sociálních problémů a které budou výrazným způsobem přispívat do lepší soudržnosti společnosti. Takže tady paní navrhovatelku plně podporuji a doufám, že budeme do budoucna moci získat více prospěchu ze sportovních projektů jako řešení eh, celé řady témat, u kterých nám sport může pomáhat. Děkuji. Děkujeme. Kolega Fisas. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ze všeho nejdříve chci pogratulovat paní navrhovatelce. Za její výbornou práci a chci jí poděkovat, že se zmínila o mojí zprávě. Obecně bych chtěl říci, že komise má zdroje a nemusí nutně vést úspornou politiku tak jako my v členských státech, protože rozpočet musíme mít roz, e, vyvážený. Tyto prostředky je potřeba použít pro dynamizování ekonomiky, pro vytváření politik, které pomohou znovu nastartovat evropskou ekonomiku. A tudíž já podporuji vše, co kolegyně řekla podporuji všechno, co nám tady bylo prezentováno. Souhlasím s významem tělesné výchovy jako faktoru integrace a e, také se domnívám, že mladí lidé by měli sportovat a dá se to dát do souvislosti tedy sportu se školstvím, že sport brání e, tomu, aby děti upadly do e, narkomány, alkoholismu a podobně. A Eh, eh, sportovat by měly také osoby starší a eh, mohlo by to vlastně i snížit náklady na zdravotní péči. A teď, co se týče konkrétní aplikace strukturálních fondů v oblasti tělesné výchovy, bylo by důležité, abychom brali v úvahu E, tuto věci v rámci toho našeho frontu. Strukturální fondy by se měly vztahovat na sport a tělesnou výchovu. A já jsem požádal o rozhovor s komisařkou Vasiliu, protože se obávám, že naše zpráva e, upadne do zapomnění a je potřeba jednotlivé problémy prostudovat bod po bodu, jak je řešit a konkretizovat naše náměry. Děkuji. Ano, my pracujeme i na novém programu, jehož eh, název eh, není zatím jasný, nicméně bude to následnický program k celoživotnímu vzdělávání. A v rámci tohoto programu odpadají některé věci s tím, že je tam poznámečka, že budou spadat do působnosti fondu sociálního. Já proti tomu nic nemám, když to tak opravdu bude. Ale proto je důležitá právě dobrá spolupráce mezi těmi, kteří se zabývají eh, oblasti regionálního rozvoje a sociálního fondu. A právě proto jsem ráda, že jsme o tom dnes hovořili. A to, co jste vy, pane kolego, řekl na konci a co říkal pan Kelly, to téma sport. Eh, sportovní programy. Dobrá. Já bych eh, ráda říkala sportovní programečky, ale to se bohužel nesmí. Eh, zkrátka máme zde příležitost hovořit více a zabývat se více o sportu, sportem. Musíme pečlivě zvážit, jak budeme zacházet s tím, co máme. A to by byl můj předpoklad pro tuto zprávu zavesti sem i otázku sociální inkluze, protože sport má přesně ty pozitivní výsledky, které jste vy oba pánové jmenovali. A právě proto nestačí, že kultura se bude dělat v oblasti kultury a sport v oblasti sportu, takto odděleně. Například učňovské vzdělávání, to je další téma. To, co běželo v Leonardu, to už taky ne, ne všechno spadá do Leonarda. Máme zde součást vzdělávání dospělých, která je v Leonardu, ale část, která už je jinde, nebo má být jinde, a má přijít konkrétně tedy do e, sociálního fondu, protože to je údajně to nejlepší místo. My proti tomu nic nemáme za předpokladu, že tam na to místo bude, takže musíme být opatrní, protože mnoho z nás sedí v různých výborech a já to řeknu ještě jednou. My v oblasti e, programu Erasmus for all, for all, Erasmus pro všechny, což je velice vtipný název, přijdeme o několik věcí, o kterých komise tvrdí, že budou v oblasti eh, sociálního fondu a regionálního fondu. Právě proto je nutné, abychom my všichni velmi pečlivě dbali na to, co do které té oblasti spadne a aby se na to nezapomnělo. Myslím si, že dnešní rozprava byla a je velice důležitá, protože o těchto dvou programech můžeme velice intenzivně hovořit. Tak a teď ty dva zbývající programy, o kterých mluvila Marie Teres. Eh, o těch eh, koordinátoři nechtěli vypracovávat stanovisko, protože eh, v těchto oblastech se my nějak výrazně neangažujeme. A my můžeme dělat jenom to, co nám dovolí koordinátoři. A já si myslím, že rozhodli dobře. Ale ráda bych poprosila všechny o to, abychom o těchto dvou programech, o kterých už tady hovoříme, to znamená o vzdělávání, učňovském vzdělávání, sportu a mladistvích, abychom dělali vše, co je v našich silách. Abychom spolupracovali, eh, protože zkrátka ty velké vzdělávací programy nelze jen tak seškrtat. No, pardon, no, ale vy jste tu nebyl, pane, vy jste tu nebyla, paní kolegyně, když jsme o tom diskutovali. Chcete ještě něco říct? No dobře. Ano, já jsem tu nebyla, protože jsem měla návštěvu ve frakci. E, nicméně chci podpořit to, co říkala Marie Teres. Ona se zodpovídá za přeshraniční spolupráci a velká část tohoto těchto prostředků se dává pro kulturní akce, pro zbližování občanů, pro přeshraniční pracovní skupiny a tak dále. To je všechno oblast kultury, že ano? Já chci e, zmínit také to, že komise v strategii EU 2020 toto vnímá poměrně úzce a regiony mají obavy, že tuto velkou část prostředku na kulturní, e, kulturní akce už nebudou mít. To jsem chtěla jenom zmínit. Ano, e, to říkala paní Benerap a tu hned na začátku, to je velice důležitý bod v oblasti přeshraniční spolupráce. E, podíváme se například na program Interreg. Ten fungoval naprosto senzačně, zejména v oblasti kulturní. A pokud ho necháme obrazně řečeno umřít, což už se téměř stalo na začátku 90. let, byla by to velká škoda, byla by škoda nevyužít tyto výsledky, které máme, zejména v době, když už máme tolik nových výsledků, tolik nových programů a kdy je možnost dělat o tolik více v přeshraničním eh, sféře. Marie Teres nejprve. Já jsem zmínila Fond regionálního rozvoje, protože je velice důležitý, co se týče investic do historického dědictví, takže ve výboru Regi budu hovořit o těchto otázkách a jak si budu se snažit prosadit. Děkuji. Děkuji. A teď tedy komise. Madame eh, Rachel Ankry. Jste tam máte slovo, prosím. Thank you very much, uh, chair and... Děkuji. Já se omlouvám, že jsem přišla trošku pozdě, protože ekonomický a sociální výbor také hovořili o e, tém, tomto balíčku. No, úvod bych chtěla říci, že velice děkuji tomuto výboru a především paní zpravodajce e, za e, práci a, a rozhovory s komisí a s partnery. Já budu velmi stručná a také kolegům chci dát příležitost, aby se taky vyjádřili kolegům z sociálního fondu. Chtěla bych zdůraznit, že když komis komise předkládá téma, nebo dává dohromady ty tematické cíle, to, je, to se týká toho prvního nařízení a potom e, oblasti investic v těch konkrétních fondech, v tomto případě se jedná o sociální fond, ale také o fond regionálního rozvoje a další, snažíme se zdůraznit tam ty cíle a záměry těch e, zásahů. Čili to, že určitá oblast politiky nebo určitý typ intervencí tady není zmíněný, neznamená, že to nelze financovat. Takže třeba sport nebo kultura, jestliže nejsou výslovně uvedeny v tom eh, společném nařízení evropských fondech, to neznamená, že investice do těchto odvětví nelze podpořit. Snažili jsme se, aby to bylo jasné, jednoduché a stručné, tak, abychom ukázali, jaké jsou hlavní cíle z politiky soudržnosti v budoucnosti. Takže bych chtěla opravdu opravdu všechny ujistit v tomto kontextu, že tomu tak je. A dovolila bych si také říci, že eh, konkrétně eh, otázka historického dědictví je zmíněna v konkrétním fondu. Takže co se týče článku 5, tady bych chtěla zdůraznit v souvislosti s vaší činností, že komise k včerejšímu dni eh, připravila dokument týkající se kodexu vhodného chování a to vám eh, určitě v této oblasti pomůže a já nyní předám eh, slovo kolegům z Evropského sociálního fondu. Thank you, Chair. Um, děkuji, paní předsedkyně. Já jenom dodám k tomu, co řekla moje kolegyně eh, protože tu mnoho lidí zmínilo Evropský sociální fond, tak eh, děkuji také eh, za, za, za své strany. Děkuji paní zpravodajce za práci, jejímu týmu. A my přijímáme navržené pozměňovací návrhy Eh, měli bychom eh, si zase připomenout, že cílem sociálního fondu je zaměřit se na zaměstnanost a sociální začlenění a vzdělávání, což jsou samozřejmě široké eh, oblasti, které jsou tedy podporovány pod tímto nařízením a e, právě tím, že se zaměřuje e, na tyto e, primární priority, bude samozřejmě působit i v oblasti kultury, sportu a tak dále. Jak bylo řečeno dříve, tak neměli jsme pocit, že je nutné uvádět konkrétní odkazy na tyto sektory když vlastně ten cíl je širší a obecnější, cíl těch tematické cíle investiční priority. My jsme však eh, i nadále otevření eh, další diskuzi s členy eh, výboru pro kulturu a vzdělávání a jsme připraveni s nimi diskutovat o formulaci, o některých formulacích toho návrhu, zejména pokud jde například o zaměření na mládež. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Jenom bych chtěla říct paní Lansi, že Evropský parlament je legislativní orgán. Eh, hospodářský a sociální výbor to je eh, jiný eh, orgán, to je poradní výbor, ale není to legislativní orgán. Když si máte mezi nimi vybrat, tak je jasné, jak si vyberete. Jsme tedy zajedno v tom, že my my se nemáme proč znepokojovat. Proč se znepokojujeme? Proč vlastně eh, tady eh, máme tu naprosto srozumitelný a jasný eh, návrh, který spadá pod vzdělávací programy. Je pro nás velice těžké. My my se potom eh, zlobíme, předáváme různé návrhy a není to vůbec nutné, protože eh, se je zcela jasně, je od začátku velice výslovně formulováno, že se nemáme proč znepokojovat. Dobře, eh, přesunu, ukončuji tedy debatu na toto téma a ještě předtím dám ještě jednou slovo paní Benarab Matatu. Děkuji všem kolegům i komise za upřesnění a příspěvky. Jen bych chtěla doplnit jednu věc. Účastnila jsem se prezentaci paní Ory Šarti, jejího usnesení Eh, týkající se eh, sociálního fondu a eh, při diskusi tam byla zdůrazněna otázka kondicionality, podmíněnosti. Některé státy, u kterých dochlo, došlo už k nějaké citlivé situaci, jako třeba Řecku a podobně, mají přístup k sociálnímu fondu, protože je potřeba, aby daný stát nebo region také aplikoval doplňující eh, fondy a to je taky mm, otázka, která tak té kondicionality je tedy velice důležitá, ale každopádně děkuji a budu se snažit všechny návrhy zahrnout. OK. Dobrá, děkuji, děkuji mnohokrát. Eh, možnost, může, možnost předkládat pozměňovací návrhy můžete eh, do 14. května, to je pondělí. Eh, do 12.00, takže 14. května 12.00 a tím se dostáváme k bodu 8. Zřízení evropského nástroje sousedství. Budeme projednávat návrh stanoviska. Slovo má Josef Matula. Prosím. Mulțumesc. Eh, instrumentul european de vecinătate și parteneriat este instrument... Děkuji. Eh, evropský nástroj pro sousedství a partnerství je finanční nástroj eh, evropské politiky sousedství, který se zaměřuje na 16 partnerských zemí v oblasti Středomoří a Rusko jakožto strategického partnera. Eh, tento nástroj spolufinancuje konzolidaci řízení a ekonomický a sociální rozvoj Podporuje také přeshraniční spolupráci a slaďování eh, příjem, zemí, které jsou příjemci z pravidly eh, Evropské unie, aby tak byla vytvořena oblast prosperity a sousedství. Návrh nového nařízení je eh, postaven na politice sousedství v, v novém politickém kontextu a stanovuje určité konkrétní cíle. Počet eh, byl snížen z 22 na 6 a eh, princip, který eh, zatím vším stojí, je více za více. Ten umožňuje rozdělovat nebo rozlišovat země podle vztahu k Evropské unii. Celková, celkový objem fondu bude asi 18 miliard eh, eur v období 2014 až 2020, zatímco v současném období je to také 18 miliard eh, euro. Část těchto fondů bude eh, pokryt, část na část sektoru půjde taky program Erasmus for All, E, na který budou přidělovány prostředky po třech a potom po čtyřech letech oblasti, e, jako jsou výzkum a inovace, e, jsou oblastmi, kde je prostor k vylepšování vztahu mezi sousedstvím a evropskou politikou. Ten základní dokument je poměrně technický, a stanovuje konkrétní procedury pro přidělování prostředků. Já jsem e, navrhl zavedení e, kultury a vzdělávání jakožto konkrétních cílů e, tohoto nástroje. Článek 2, bod 2c podporuje mezi osobní kontakty, zejména osobní kontakty, zejména v oblasti kultury a vzdělávání. Eh, myslím si, že bychom měli eh, uvítat financování oblasti ve vzdělávání, eh, jestliže se Unie rozhodne ukončit vztahy s určitými partnery kvůli nepředvídatelným, nepředvídaným okolnostem. U těchto finančních přidělů se nám podařilo zachovat vazbu na občanskou společnost v, tom dotyč, v těch dotyčných státech prostřednictvím eh, nástroje pro kulturní diplomacii. Pokud jde o pozměňovací návrh 5 eh, eh, z diskuze výboru AFET, můžeme přijmout to, aby ten nejnovější návrh v poslední, aby jeho poslední věta e, nebyla e, škrtnuta, protože ta by e, mohla naznačovat nárůst rozpočtu a ne jeho snížení. Když uvážíme, že práce ve výboru AFET byla odložena na červenec, a e, že tedy byla prodloužena lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů, tak e, se těším na vaše návrhy, abych je mohl začlenit, e, bude-li to možné, do návrhu stanoviska. Rád bych vás vyzval, abyste se tedy omezili na tyto dvě oblasti, kulturu a školství. Děkuji, paní předsedkyně. Než se obrátím k panu Matulovi, tak bych chtěl říci něco vám, paní Pak. Já zcela souhlasím s tím, co jste eh, řekla eh, Evropské komisi ohledně poslední zprávy. Při vší úctě k Evropské komisi máte naprostou pravdu. Myslím si, že by si měli dávat mnohem větší pozor, že by měli být pozornější, protože z jejich, připo, jejich připomínky a komentáře jsou občas jsou občas takové eh, ne, nevyrovnané. Eh, já už jsem to eh, řekl předtím, tady chci říct ještě něco dalšího a rád bych teď navázal na to, co jsem řekl předtím. Pan zpravodaj se zmiňuje o vzdělávání a kultuře v paragraf, v odstavcích 2c a 2d. To je velice vítané, já to chválím a podporuji. A rád bych zdůraznil důležitost kultury v některých sekcích odstavce 2. Budu podávat pozměňovací návrh o potřebě podporovat země, které jsou partnery v tomto nástroji v oblasti kulturního dědictví. A konečně omlouvám se, pane Matulo, ale nesouhlasím s vámi. Zejména pokud jde o pozměňovací návrhy 1 a 5, které se týkají programu eh, Erasmus pro všechny. pokud jde o eh, nepředvídané události nebo zásadní politické změny v eh, určitých zemích. V pozměňovacím návrhu 1 pan zpravodaj navrhuje, že financování by mělo být zachováno v případě e, důležitých politických změn nebo nepředvídaných změn. E, při vší úctě, pane Matulo, e, selský rozum a běžná opatrnost by si žádala, aby se nikdo z Evropské komise nemusel zavazovat a priori k tomu, aby bez eh, důkladné znalosti situace a eh, dopadu těch nepředvídaných změn eh, musel vydávat nějaké peníze. Takže obávám se, že se musím postavit proti tomu. Pokud jde o tento pozměňovací návrh pana Matuly, tak je tu, je tu zmínka o odstavci 18, kde je to napsáno že ty finanční příděly budou zastaveny v takovém případě. To tedy by, bylo muselo, to tedy, to tedy by se muselo potom případně škrtnout. E, dál, dále má slovo pan e, Michalský. Děkuji mnohokrát. Já tento projekt vítám, protože má frakce a já osobně jsme poněkud opatrní, pokud jde o evropské výdaje. Ovšem, politika sousedství je oblast, která stojí za investice. 18 miliard eur je hodně peněz. Ale jsem přesvědčen, že to jsou peníze, které budou dobře zužitkované. Je to dobrá investice. Těch 16 zemí nám za to stojí. Stojí nám za tu podporu. Jsem velmi potěšen, že i Rusko do tohoto projektu spadá. Je to, myslím, velmi rozumné. Já jsem měl eh, zasedání, takové setkání se zástupci ruské mládeže v Polsku a oni mi neustále říkají, že jakési ruské úřady, to financování ruských nevládních organizací berou jako protiruskou činnost. Ovšem já si myslím, že takto na to nahlížet nelze. Dovolte mi teď ještě jednu poznámku. Myslím si, že bychom měli zajistit, že nalezneme rovnováhu mezi výdaji eh, u našich jižních sousedů a výdaj u našich východních sousedů. Na závěr, myslím si, že ta idea méně za méně a více za více je velmi dobrá. Měl bych, měli bychom vyslat jasný signál svým partnerům na východě i na jihu, jak se věci budou mít. Když bude lepší demokracie, lepší respekt lidských práv, budete mít víc peněz. Dobrá, děkuji. My jsme se v tomto smyslu již vyjadřovali a ve všech dokumentech hovoříme o tom, že e, politika sousedství musí být prioritně roz, e, rozvíjená a zejména v oblasti vzdělávání a kulturního, kulturní výměny musíme dále pokračovat. Nechceme stavět zdi, chceme naopak toto, tuto sféru mít co nejvolnější a tím pádem i ty programy, které máme, například program pro vzdělávání, což je velmi hezký název, do budoucna musíme otevírat. A v tom vzdělávacím programu, na kterém teď pracujeme, tam se co si stalo, komise tam co si udělala, já, já jsem to teď dohledávala, co se tam dělá. Já vím, že mm, zástupci Polska e, v mé frakci se hodně divili, že tam například nemohu najít slovo sousedství nikde. A když diskutujeme o tom vzdělávacím programu, například o tom Erasmus for All, Erasmus pro všechny, tam se mluví o třetích zemích. A pro mě jsou třetí země Ázie, Afrika, ale ne Evropa a do těch tři, třetích zemí, tak říkajíc, e, schrnuli úplně všechno, to znamená i kandidátské země, Makedonie, Srbsko a další, ale i ty země politiky sousedství, stejně jako ty třetí země. To znamená, pro ty tři kategorie e, měli mít už e, měli mít různé možnosti. Máme například Erasmus, máme Tempus a měli jsme Erasmus Mundus a další. Takže ty třetí země znamená všechny tři kategorie, takže se nemusí nikdo rozčilovat, když v, tomto programu, když v těchto programech už nebude pojem politika sousedství. Já si nejsem jistá, jestli bychom to tam sice přece jenom neměli někam dopsat, aby eh, to pro lidi, kteří to přečtou jenom povrchně, bylo jasné, co se tím vším myslí. Takže to já jsem chtěla jenom poznamenat, abyste věděli, co se v této souvislosti odehrává. Každopádně budeme tuto iniciativu dále podporovat eh, a pana Matulu také. Samozřejmě budeme muset hlasovat o tom, eh, zda ta snaha pana Matuly je podle našeho názoru správná, to znamená to, když se stanou nějaké vládní změny, jako v Bělorusku nebo kdekoliv jinde, pomozte mi tady teď Eh, na Ukrajině, když dojde k nějakým změnám, nějak nějakému negativnímu vývoji, tak bychom opravdu měli zvážit, jestli je za to nutné trestat mladé. Protože když jim ty programy vezmeme, tak přesně to děláme. Nebudou mít tu možnost programy využívat a já chápu, že pan Matula toto dělat nechce, ale o tom bude potřeba diskutovat. Já si myslím, že příležitostí bude víc než dost, například příště, když o tomto budeme mluvit a potažmo hlasovat. Pozměňovací návrhy do 12.00 15. 15. května. Máme tu někoho za komisi, já jsem úplně zapomněla na vás. Výjimečně tu nikdo není? Není. Hm. Dobrá, možná, že jsou na eh, výboru pro hospodářské a finanční věci. No dobrá, děkuji za diskusi, děkuji všem, eh, kteří mluvili a dostáváme se k bodu číslo 9 a 10. To jsou stanoviska paní Paliadely, eh, změna nařízení 294-2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut. A můžete si rovnou vzít slovo, paní Paliateli. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Budu mluvit řecky. Je to zajímavé téma a myslím si, že bych se měla vyjádřit co nejpřesněji. Jsem velmi ráda, že jsem dostala příležitost vystoupit k těmto dvěma legislativním návrhům. Zajímá mě názor komise Eh, ohledně tématu, který má vliv na vzdělávání, na vysokoškolské vzdělávání, na výzkum, aplikovaný výzkum. A to jsou otázky, který, které se nás tady týkají. co se týče Evropského inovačního a technologického institutu, to je nezávislá instituce, která zodpovídá za výběr a hodnocení návrhu financování eh, pro období 2000 14 až 20 a má podporovat inovace eh, v Evropské unii. A především inovace v oblasti eh, odvětví dalšího vzdělávání na mezinárodní úrovni, na, na celoevropské úrovni. Eh, Evropský inovační a technologický institut doposud sídlil v Budapešti a působil. Hovoříme o projektech spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami, eh, vysokoškolskými eh, zařízeními a to zahrnuje také eh, vědce mezinárodního věhlasu doposavač toto všechno fungovalo nezávislým způsobem, nicméně tu byla patrná určitá fragmentace, což vyžaduje dobrou komunikaci a koordinaci a a, a, což je nezbytné pro čelení tedy globálním výzvám. Eh, tedy co se týče nařízení 2000, roku 2008, 294, je to první příležitost pro to, aby mm, eh, univerzitní eh, ústavy mohly spolupracovat koordinovanějším způsobem nebo pracovat koordinovaně v rámci Evropské unie. A Eh, s vytvořením eh, komunity vědomostí a inovací prostřednictvím podpory studií PhD a, a, a, a eh, magisterského studia na univerzitách. To jsou akce, které jsou zahrnuty a to se tedy týká inovací, v oblasti výzkumu. A hlavní cíl je poskytnout určitou přidanou hodnotu tomu, co již existuje a přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti Evropy e, ve světě a e, dále na podporu e, aktivit učitelů. A to tedy vše na základě principů, kterými se řídíme, principy excelence. My jsme to posavať eh, měli tři takzvané KICS, ty, ty hm, komunity vědomostí a inovací, což eh, pokry, eh, pokrývá státy jak na severu, tak na jihu v Evropské unii. Tyto eh, zvané KICS, eh, jsou velmi důležité pro další rozvoj. Jeden se zaměřuje na klimatické změny, jeden na trvale udržitelnou energii a budoucnost eh, informačních technologií, informačních a komunikačních technologií. Ehm, existuje magisterské studium, které umožňuje studentům eh, realizovat výzkum na úrovni PhD a získat kvalifikaci právě z tohoto institutu jakožto eh, jak, ehm, jak si s podhlavičkou tohoto Evropského institutu. s tím, že eh, tato, tyto aktivity zapadají do rámce Evropa 2020. V, v cílem je zlepšení konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže v Evropě eh, a to dvojím, hlav, dvojí cestou. Za prvé, Erasmus for all, tedy Erasmus pro všechny, a jakékoliv další aktivity, které nějakým způsobem souvisejí se vzděláním a, a odbornou přípravou a školstvím. To probíhá eh, formou podpory Eh, vědeckého společenství a inovativních akcí, jakož i zlepšení financování těchto aktivit, aby mohly lépe čelit eh, různým výzvám. Eh, jedno se týká inteligentní vědy a to a, a pak jsou tam sociální výzvy a máme dva dokumenty, a náš kulturní výbor se bude vyjadřovat k, k ním. Za prvé se to týká pozměňovacích návrhů k původnímu nařízení týkající se ustavení Evropského inovačního a technologického institutu a ten druhý návrh se týká strategického rámce 2014 až 2020. A já bych ráda mm, uvedla k tomu následující. Jakožto kulturní výbor, výbor pro kulturu a vzdělávání, nemůžeme samozřejmě překračovat vlastní mandát. Tady hovoříme o roli vysokoškolských institucí eh, v souvislosti s tímto nařízením. A kontrola, o kontrole mm, akcí a aktivit tohoto institutu. Takže máme ten pozměňovací návrh článku 8 nařízení, který se týká diplomů a kvalifikací. A já bych tady chtěla zdůraznit, že tento článek 8 ve skutečnosti není změněný, ale my bychom chtěli předložit určité pozměňovací návrhy k tomuto článku. Také e, články 2, 3, 5 a 6 v výboru ITRE e, budou e, změněny. My chceme hlavně více zdůraznit určité aspekty situace, kdy, nebo aspekty, které byly ignorovány. My chceme hlavně zdůraznit roli, kterou tento institut musí sehrávat. Nejenom při vedení výzkumu, ale při, při hledání nových výzkumných oblastí. A rádi bychom také tedy uvedli strategii pro nadcházející sedmileté období. ve smyslu kvalifikací, které z institutu jaksi vzniknou, vzejdou a chtěli bychom eh, se eh, také tedy dohodnout na nových tématech a titulech. Já je přečtu anglicky. Eh, stárnutí, suroviny, trvale udržitelná těžba, recyklace, potraviny budoucnosti, e, trvale udržitelné zásobování, to jsou do roku 2018, e, chytrá společnost, mobilita, Především, co se týče druhého cyklu, tam máme určité pochybnosti. My jsme o tom hovořili s experty a rádi bychom trošku více ujasnit ten druhý soubor témat. My tady konstatujeme, že je tu jistý nedostatek určitých specifických témat, především společenských otázek a témat, které nám tam chybějí. Jak si určité mm, sociální a společenské výzvy. Výzkum v této oblasti by určitě byl velmi významným faktorem, který usnadní, jak si čelit budoucím výzvám. Eh, výzvám obsaženým v horizontu 2020. Tam také chybějí nebo nejsou dostatečným způsobem zohledněny. Ať už se jedná o dokumenty z takzvaných KICS, anebo, z vlastní, nebo o co se týče vlastního nařízení. Výzkum a inovace rozhodně jsou tady zdůrazněny, ale je tu nedostatečná vazba na terciální vzdělání. A když se podíváme třeba na univerzity, kterých se tedy týká to společenství, nebo ta inovační a technologická společnost, je jasné, že je potřeba univerzity zafinancovat více, aby mohly rozvíjet více výzkumných projektů a je třeba zdůraznit, že univerzity a vysokoškolská zařízení by měla sehrávat významnější roli v tomto procesu. A lidé, kteří ten výzkum provádějí, by měli jaksi být přímo na těch univerzitách a, a to, to si myslím, že by mělo být eh, klíčové v tom našem přístupu. Také bychom měli klást větší důraz na humanitní studia a obávám se, že tady kolem toho panuje určité nedorozumění, protože se kladl vždy velký důraz na statistické vědecký typ studií a te- vědecký, technická studia, ale my musíme vzít v úvahu i tyto typy výzkumu. Σας υπενθυμίζω τον κλάδο tis αρχαιομετρίας I ty εμπλοκή. Ještě bych vám eh, ráda připomněla eh, některé specializované eh, odvětví, například archeologie nebo další obory. I tyto by měly být zahrnuty. Eh, musíme tedy vynaložit velké úsilí na to, aby byly eh, zahrnuty eh, v rámci strategie 2020. Není to jen otázka vytváření inovací ale je to také otázka vytváření e, větší e, konkurenceschopnosti a e, dokonalosti, excelence, protože jsme v Evropě a musíme hrát vůči roli ve všech těchto ohledech. Děkuji. Děkuji. To bylo vyčerpávající. Chce se někdo na něco zeptat nebo chce se někdo vyjádřit? Paní Triple? Eh, já eh, tady nechci prezentovat nějaký svůj složitý názor, eh, protože teprve teď mám příležitost, teprve teď jsem měla příležitost si paní Paliadeli vyslechnout, ale měla jsem pocit, že když jsem mluvila se zástupci třech kix, tak jsem měla pozitivní dojem Eh, jak to, jak se rekrutují z různých eh, vědeckých institutů, z různých firm a z různých eh, zemí. Jsou to mladí lidé, kteří jsou dobrými badateli a mají velkou společenskou zodpovědnost, dobré vzdělání, jasné výzkumné cíle v, v rámci strategie 2020. Já jsem velice kriticky se vyjadřovali k tomu, co jim v tom návrhu všechno chybí. A musím říct, že e, ten dojem, který mám teď já ze sociální oblasti, pokud je o archeologii a tak dále, tak jsem měla pocit, že příprava těchto e, KIX probíhá velice zajímavě, ale musím se na to eh, ještě jednou podívat. Eh, zatím jsem, eh, nezažil, zatím jsem nezískala příliš negativní dojem, připadá mi to jako velice slibné a při nejmenším to, to složení těch výborů KIX mělo velice dobrou společenskou zodpovědnost je také zajímavé zaměření, vědecké zaměření eh, mořských věd, to, co sebou nese velkou ekologickou zodpovědnost eh, v zemích, které mají přístup k moři. Eh, to je také svázáno s turismem, a e, bylo by dobré, kdyby také vznikl nový KIK v oblasti mořských věd, to je e, takový návrh. My všichni také v Evropské unii e, máme samozřejmě hodně zemí, které mají přímý přístup k moři a jejichž ekonomika a ekologická zodpovědnost je s tím spojená. Takže e, tolik e, teda jenom e, moje, k, pr- k mému prvnímu stanovisku, budu je ještě muset trošku dopracovat, ale myslím si, že zejména základní struktura, základní myšlenka té Evropy investic je velice důležitá. Já jsem teď nedávno mluvila s rozpočtovým komisařem panem Levandovským, který se také pokusil právě do rozpočtu pro 2013 začlenit více peněz pro vzdělávací infrastrukturu strukturu. Takže i e, na úrovni e, komisaře pro rozpočet e, existuje tato orientace. S, s, s nárůstovou kvótou 2,5 Děkuji. Děkuji. Pan kolega Bago. Děkuji, paní předsedkyně. I e, já bych chtěl pogratulovat paní e, Paliadeli k této zprávě. I já vítám Vítám to, že e, v rámci posílené spolupráce, že byla posílena spolupráce i já podporuji zřízení tohoto eh, institutu, který sídlí v Budapešti, to je pro mě samozřejmě velice důležité. Vítám to, že bude více finančně podporován. Já osobně jsem toho názoru, že eh, výzkum a inovace eh, přispívají k naší konkurenceschopnosti a našemu růstu. Za druhé, těch šest nových KICS, které, eh, vznikly, eh, nebo které vzniknou eh, v období 2012 až 2020. To je, to je nápad, který podporuji, ale nevím, proč by to mělo být rozděleno na dvě fáze ty nové kicks by měly být zavedeny v určitém pořadí a mě by zajímalo, proč právě v tomto pořadí a ne nějakém jiném. Myslím si, že by bylo nejlepší, kdyby Evropská komise všech šest uh, Eh, nových KICS mohla zavést už v roce 2014. Dosavadní zkušenosti ukazují, že tzv. nové členské státy se nemohou tak silně eh, podílet eh, na práci Evropy EIT e jako staré členské státy a e, při změně nařízení je potřeba na tento problém klást velký důraz, protože e, malé a střední podniky z nových členských států e, jsou právě ty, které nejvíce potřebují výzkum a inovaci. A tím se dostávám k dalšímu bodu. K, myslím si, že i projekty jako Kamus a tak dále by byly velice důležitým krokem. Děkuji. Jestli se nikdo nehlásí o slovo, dám slovo komisi. paní Lucia de Calde. So we would like to thank this committee for having invited us and... Děkuji tomuto výboru za pozvání a příležitost vás seznámit s návrhy, které komise předložila v souvislosti s Evropským inovačním a technologickým institutem. Když dovolíte, já bych připomněla poslání tohoto institutu, tak jak to uvedla zpravodajka. Posláním EIT je podporovat inovace specifickým způsobem, to znamená propojením vysoko, vysokého školství, eh, výzkumu a inovací je důležité, a, protože vysoké školství bylo poněkud tím chybějícím článkem v inovačním procesu a proto jsme velice rádi, že vysokoškolské instituce v tuto chvíli sehrávají plnohodnotnou roli eh, v rámci EIT a jsou zapojené do toho trojuhelníku. Takže univerzity jsou plnohodnotnými aktéry tohoto nového partnerství těch, těch kicks a, a, a um, aktivit. Ještě bych chtěla připomenout co otázku článku 8 z kvalif- týkající se kvalifikací diplomů. Eh, já bych chtěla zdůraznit, že eh, diplomy poskytované, udělované v rámci EIT jsou udělované vysokoškolskými zařízeními, která jsou zapojená na základě národních procedur. Čili v rámci principu subsidiarity EIT eh, e nemá žádnou pravomoc. To je plně na odpovědnosti univerzit, které jsou do toho zapojené. EIT e, v spolupráci se všemi třemi existujícími KICS e, dá, poskytuje takový ten label EIT, který e, není, nemá vlastní hodnotu jako takovou, ale klade to důraz na určité charakteristiky, které jsou obsaženy. Jedná se o, o podnikatelské schopnosti, o podnikatelské vysoké vzdělávání, to je typ vzdělávání, které chceme podpořit, dále pak otázku mobility, eh, mobility mezi státy a mezi odvětvími. A eh, co se týče výběru témat pro následujících šest kicks, výběr témat byl vedený ze strany komise především na základě série kritérií. Každé téma obsahuje určité benchmarky a ta kritéria nejsou navržena jen tak z ničeho jsou založena na důkladných otevřených konzultací, eh, kde eh, jak si zúčastněné subjekty se k těm kritériím vyjadřovaly a validovaly tato kritéria. Je to také eh, založené na eh, sdílení priorit a cílů eh, agendy 2020. Čili my jsme přesvědčeni o tom, že ta zvolená témata vycházejí opravdu z důkladné analýzy a byla validována jednotlivými zúčastněnými subjekty. Chtěla bych připomenout jedno z kritérií, které považuji za zvlášť relevantní pro váš výbor a to je, že KICS mají podporovat mezidisciplinární spolupráce a nová, no, nové disciplíny. To si myslíme, že je velmi důležité, že tady ta multidisciplinarita je hodně podporovaná v kontextu EIT a v, v společenství, tedy vědomostí a inovací. Další důležité Eh, kritérium je, že témata budou vyba, vybírána v oblasti, kde je silný výzkum, ale nedostatečný výkon v oblasti inovací. Čili my se snažíme zapojit jak eh, školství, tak multidisciplinární komponentu, tak tedy ten výzkum. Eh, pak ještě k otázce, proč KIX ve dvou fázích a ne všechny najednou na začátku procesu. Je to proto, že tyto KIX vznikají pro Eh, období 7 až 15 let a komise je toho názoru, že je důležité, jak si zís, učit se ze zkušeností a proto se navrhuje právě tyto dvě fáze, aby docházelo k trvalému zlepšování. A před nastartováním druhé vlny KIX komise navrhla důkladné hodnocení dopadů již existujících tří KIX, tak aby ta druhá vlna už mohla využít e, maximálně zkušenosti z dopady těch předchozích kicks. Co se týče zapojení členských států, to je důležitá otázka, které komise věnuje velkou pozornost a to je jeden z důvodů, proč jednou z priorit na agendě strategických inovací je struktura šíření vědomostí pocházejících z KIX napříč Evropskou unii. Tedy proto komise navrhuje řadu iniciativ, abychom měli jistotu, že vědomosti a znalosti vzniklé v rámci KIX nezůstanou jenom v jejich rámci a že to bude kapitalizováno v rámci výzkumu a vysokého školství napříč celou Evropskou unii. A můj poslední komentář, co se týče malých a středních podniků. Malé a střední podniky jsou již zapojeny do existujících KICS. Jejich zapojení možná Eh, není eh, příliš rozšířené nebo stejné ve všech oblastech. Je, jsou třeba víc zapojeni do problematiky eh, klimatu, protože ta problematika klimatu je proto příhodnější pro zapojení malých podniků, ale je to rozhodně naším cílem, aby i malé a střední podniky byly zapojené a jak si jsou podporovány v této aktivitě. Děkuji. Vielen Dank für diese Děkujeme mnohokrát za podané informace. Moc jste nám pomohla. Myslím si, že žádné další žádosti o slovo nejsou. Tak ještě paní navrhovatelka, paní Paliadeli. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. A děkuji také zástupkyni komise za tato vysvětlení. Já si v podstatě nemyslím, že se naše názory nějakým významným způsobem rozcházejí. Paní Triple, já si nemyslím, že z mé strany je zde nějaký negativní přístup k tomuto institutu. Právě naopak. Já se snažím vyzdvihnout zejména ty pozitivní aspekty, ne tolik ty aspekty negativní. Takže to jsme si vyjasnili. A teď. Je samozřejmé, že zde máme eh, aspekt zapojení členských států, nicméně některé věci jsou mimo působnost členských států jako takových. Je to zkrátka, jsou to zkrátka aktivity, které je přesahují. Dovolte mi zakončit otázkou. Já si nejsem úplně jistá, zda souhlasím eh, s tím, co jste říkala o tom transdisciplinárním aspektu celé této věci, paní kolegyně. Otázka je, zda členské státy mají nárok na svůj podíl výzkumu nebo ne. No, děkuji. Já si nejsem tak jistá, jestli nám odpovíte. Odpovíte? Ne, no nebude moci, protože to nevíš, ano. Protože já myslím, že to je Dost složité. Chcete odpovědět? Ne. Dobře. Nechcete. Nicméně mě by zajímal názor komise, pokud jde o výzkum v sociálních vědách. No, dobrá, předáme komisi prozbu, aby třeba příště, až se s námi uvidí, měli odpovědi na toto, zda humanitní vědy také budou mít tuto možnost. A nebo to chcete zodpovědět teď? Uděláme to takto? Dobře. Příště? Příště. Dobře. Já nevidím. Oni na, oni na mě kývají, tak já nevím, jestli kývají, protože to chtějí říct teď, nebo kývají, že to chtějí říct příště. My velmi rádi zodpovíme tyto otázky při příští příležitosti. Tak, je to jasné, děkuji vám. Takže jste spokojena, paní navrhovatelko? Fajn. Takže tímto uzavíráme dnešní zasedání. Zítra ráno připomínám v 9.00 všichni s hlasovacími kartičkami. A teď nech všichni jdou tam, kam chtějí, bude schůze koordinátorů. Děkuji.